Dear colleagues, please take a seat. Vážení kolegové, prosím, posaďte se. zahajuji zasedání našeho výboru. Návrh pořadu jednání máte před sebou. Má někdo nějaké námitky? Není tomu tak, takže Tímto je pořad jednání schválen. Sdělení předsedkyně. Vlastně nic nemám, více méně, mimo rozdělení jazykového režimu. Tento týden máme velice pestrou agendu a doufám, že se nám podaří to všechno zvládnout, co se týče eh, schválení zápisu ze schůze konané dne 8. června, 17. června, 13. 14. července. A ten zápis bude schválen, když eh, nebude nikdo protestovat do konce dnešního zasedání. Tím se dostáváme k, dobu, eh, k bodu 4. Zpráva Komise o ochraně finančních zájmů Evropské unie, výroční zpráva o boji proti podvodům za rok 2014. Náš, naším zpravodajem je Benedek Jávor za zelené a velice eh, vítám paní Georgievu, místo předsedkyni Evropské komise. Je to zpráva komise, ne zpráva eh, OLAFu a proto také, paní komisařko, eh, vám hned dám slovo. Srdečně vás vítám, jsem ráda, že jste přijela a že s námi budete debatovat. Máte slovo, děkuji. Děkuji, paní předsedající. Eh, vážený pane zpravodaji, vážení poslanci, my jsme vždy eh, vděční za příležitost k výměně názorů s tímto eh, výborem. Je prokázáno, že ty pokyny, kterých se nám dostane od tohoto výboru, vstupy od členů tohoto výboru nám pomáhají v naší práci ochrany finančních zájmů Evropské unie lépe. Tato výroční zpráva se týká opatření schválených komisí a členských států v boji proti podvodům a nesrovnalostem a prezentuje to, čeho jsme dosáhli v této oblasti. Je to první zpráva od eh, stávající Junkrovy komise a doufám, že tato i následující zprávy eh, prokáží, že tato komise má eminentní zájem zaměřit se především na priority rozpočtu a na zajištění vydávání peněz daňových poplatníků co nejodpovědněji. E, přikládáme velikou pozornost principům e, správného finančního řízení, protože v době rostoucích potřeb, zvláště vzhledem e, k uprchlické krizi, Eh, která na nás dopadá, a situace je vážná, je skutečně nezbytné využívat finanční prostředky, co se týče rozpočtové kázně, co se týče schody s prioritami, co nejodpovědněji. Za uplynulá léta a po doporučeních Evropského účetního dvora a Evropského parlamentu, zvláště od tohoto výboru, i od našich kolegů z Evropské komise i od členských států, eh, jsme dostali celou řadu iniciativ, k zintenzivnění úsilí boje proti podvodům a ochraně finančních e, zájmů. Je to složitá oblast a máme skutečně mnoho vrstevnatost, tak říkajíc, našich programů. A stáli jsme i před situací, kdy úřady byly nuceny Eh, uzavřít programovací období a eh, zahájit nové období eh, s jinými pravidly a to zvyšuje riziko nesrovnalostí a vyžaduje to zvýšenou pozornost naší strany. Evropský účetní dvůr a Evropská komise sdílí názor, že i když se nám podařilo dosáhnout zlepšení, je potřeba jít ještě dále při ochraně, prevenci a boji proti podvodům a ochraně zájmu Eh, Evropské unie. A proto v rámci tohoto rámce 2014 až 2020 budeme mít příležitosti a my tyto příležitosti zkoumáme, jak dosáhnout těchto cílů. Podpořit boj proti podvodům a nesrovnalostem vyžaduje každodenní práci, je to setrvalý eh, kontinuální úkol. V roce 2014, jak eh, čteme ve zprávě, Mnoho práce odvedly členské státy i komise, co se týče legislativní, správní, organizační a kooperační práce a opatření. Já se zaměřím na tři z nich. Za prvé, co se týče legislativy. Na straně výdajů schválení směrnice o veřejných zakázkách eh, posiluje transparentnost a posiluje Eh, ustanovení proti korupci a proti eh, podvodům tím, že definuje konflikt zájmu, což je velice důležité, protože elektronické zadávání zakázek je povinné a zadávají se také eh, závazky nebo povinnosti výkaznictví postup nad balíčkem výkaznictví o nesrovnalostech, který byl konečně schválen minulý červenec, umožňuje harmonizaci Eh, těchto ustanovení úplně maximální ve všech oblastech výdajů pro celé programovací období. Nemohu dostatečně zdůraznit, jak důležité je harmonizovat tato ustanovení. Eh, hmotně právně nedošlo k žádným velkým změnám. Především se snažíme podporovat kontinuitu a posílit ta zlepšení, jichž bylo dosaženo. Ale harmonizace podle nás je ten postup, který nám přinese pozitivní výsledky. Na straně příjmů politická dohoda dosažená, co se týče celní spolupráce. to bylo dosaženo v prosinci 2014. Pozměňovací návrhy přišly 8. září a byly schváleny. A konečně dovolte, abych pohovořila o spolupráci a budu hovořit o něčem, eh, co eh, leží eh, na nebo tím, čím se zabývá tento výbor, všechny členské státy do roku 2014 zvládly, zvládly založit výbory AFKOS a tyto orgány a další vnitrostátní orgány prokázaly svou hodnotu a smysl a my to považujeme za optimální postupy. Na straně výdajů se spolupráce hlavně zaměřila na přípravu správného provádění nových ustanovení proti podvodům, a e, je tady právní rámec 2014 až 2020. Evropská komise společně s experty členských států chtějí identifikovat a šířit optimální postupy. Pět členských států si vypracovalo vnitrostátní strategie proti podvodům a my podporujeme další členské státy, aby si je také vypracovali. Co se týče příjmů, strany příjmů, a z toho máme velikou radost. Proběhlo několik společných celních eh, operací eh, s pozoruhodnými výsledky. Vyplývá z toho, že efektivní koordinace a výměna informací jsou cestou ku předu, chceme-li posílit boj proti podvodům v celní oblasti ještě dále. Za třetí, odhalené nesrovnalosti, jak podvodné, tak nepodvodné ty eh, vzrostly, co se týče počtu i finanční hodnoty, a to je dobré. Samozřejmě, že Eh, více nesrovnalostí to není dobré, ale odhalování nesrovnalostí nebo větší odhalování nesrovnalostí to je jistě pozitivní věc. Na straně příjmů nárůst, co se týče nesrovnalostí, zvláště těch, které jsou hlášeny jako podvodné, poté, co to klesalo po několik let, to je díky eh, vlastně společných celních operací, Tady právě nám společné úsilí pomůže eh, dosáhnout více, než čeho by mohly dosáhnout jednotlivé členské státy nebo sama komise. Na straně výdajů nedošlo k žádnému posunu trendu z minulých let. Největší postup podvodných nesrovnalostí jsou eh, odhadnuty a nahlášeny v oblasti zemědělství, zvláště v oblasti rozvoje venkova a eh, podobně jako v uplynulých letech ten nejvyšší objem peněžní se týká politiky soudržnosti. A konečně v souladu s postupem z uplynulých let tato zpráva obsahuje i doporučení, které poukazují na význam spolupráce a koordinace mezi a v rámci členských států. A o těchto doporučeních samozřejmě budeme debatovat s členskými státy, budeme sledovat tak, jak ta doporučení provádějí. Děkuji a těším se na vstup od vašeho výboru. Ja, vielen Dank. Děkuji. Náš eh, zpravodaj je eh, Benedikt, Benedikt Jávor. Máte slovo. Děkuji. Děkuji vám, paní Bresle. A děkuji také paní komisařce za to, že jste přišli k nám do výboru a podělili se o názory eh, s členy výboru pohovořili o e, zprávě, o níž doufám, že budeme mít možnost ještě dále diskutovat. Domnívám se, že je to velmi dobrý základ pro zprávu zpěv Evropského parlamentu, e, která e, by měla být odhlasována během zimy. Pokud jde o zprávu samotnou, a já se pokusím jedna co nejrychleji, ale začnu s pozitivními aspekty, protože myslím, že právě ty jsou základem dobré spolupráce. Nejprve musím zdůraznit, že jako pozitivní vnímám, že zpráva zdůrazňuje potírání podvodů v oblasti DPH. To považuji za velmi důležité vzhledem k tomu, že DPH jsou důležitou součástí vlastních zdrojů a budu hovořit také o nařízení PPO a dalších. Musíme však eh, kráčet ku předu a myslím si, že si to plně uvědomujeme. Já bych ocenil, kdyby komise vystupovala výrazněji a snažila se přesvědčit členské státy o tom, že je nezbytné, aby eh, se právě problematika PP a DPH eh, eh, řešila. Olaf nemá eh, přímé instrukce, aby podrobněji eh, řešil nebo sledoval pod, přeshraniční podvody z DPH, takzvané eh, karuselové podvody, které se objevují v některých členských státech a které si žádají velkou pozornost od OLAFu. Další, pokud jde o zadávání státních zak zakázek. Myslím si, že právě toto je správný směr a předpokládám, že členské státy eh, budou podle těchto pokynů postupovat co nejdříve. Musím však zmínit také negativní aspekty zprávy. Za prvé, eh, korupce obecně. Komise podle mého názoru eh, dosud nedělala dost respektive nepracovala dost účinně. Myslím si, že strategie boje proti korupci zní velmi dobře, ale chybí některé podstatné prvky a dokonce zpráva o potírání korupce, nebo část té zprávy, která se potírání korupce věnuje, eh, by měla podle některých zvěstí být opožděna, měla být na začátku roku 2016, respektive v první polovině toho příštího roku. Proto bych rád položil otázku, kdy může parlament zprávu očekávat. A ve srovnání s předchozí zprávou se chci zeptat, zda můžeme očekávat, že kapitola 29, ehm, kromě 28 členských států a jednotlivých kapitol, ehm, zda tedy kapitola věnovaná evropským institucím bude také součástí zprávy, protože i eh, zde se vyskytuje zásadní problém s korupcí a zaslouží si to oddělenou kapitolu. Další téma, které bych rád zmínil, se týká vymáhání. Vaše zpráva uvádí celá jasně, že eh, finanční opravy eh, a vymáhání eh, pohledávek není optimální. My jsme diskutovali s generálním ředitelem Olafu a když jsme se ptali na míru vymožených částek, uvedl, že v roce 2014 podle zprávy OLAFu zatím nebyla tedy analýza za zmíněný rok dokončena a podle vašich informací, když se zeptáme, jaká je míra vymožení pohledávek po doporučení OLAFu a jaké překážky se objevují na cestě k lepšímu vymáhání pohledávek v členských státech. A další otázkou, která je aktuální, je otázka monitorování z jednání s generálním ředitelem Olafu vyplynulo, že Olaf nemá právní základ pro to, aby zajistil následné kroky na základě doporučení. Neexistuje tedy eh, striktní režim monitorování a kontrolování eh, toho, jak jsou plněna doporučení ze OLAFu ze strany členských států. Eh, zároveň OLAF nevyvíjí téměř žádný právní tlak na členské státy, aby reagovali na doporučení, aby je realizovali a podobně. Hovoříme-li o OLAFu, ve zprávě e, nenajdeme téměř nic o probíhajících diskusích, které souvisejí se vztahem OLAFu a dozorčího výboru, což e, sice není hlavním tématem zprávy, ale vzhledem k tomu, že toto téma provází dlouhodobá diskuse komisi, v parlamentu, mezi těmito institucemi a v OLAFu také. Byl bych velmi rád, kdybych si mohl vyslechnout vaše názory a podněty k situaci a ke vztahu OLAFu a dozorového výboru. Mám také některé připomínky, které se zprávou přímo nesouvisejí, ale myslím, že by bylo důležité, abychom o nich hovořili. Bylo by důležité, abychom hovořili o korupci a podvodech. Za prvé posílení eh, hodnoty finančního auditu, protože samozřejmě mm, podvody a nesrovnalostmi se ztrácí velké objemy peněz. Na druhou stranu ještě výraznější objemy finančních prostředků jdou takzvaně do popelnice, nikoli v důsledku podvodu nebo nesrovnalostí, ale čistě proto, že jdou na projekty, které nebyly správně zvoleny. Proto si myslím, že bychom měli mít striktnější požadavky na to, aby projekty splňovaly požadavek hodnoty za vynaložené peníze, takzvaně value for money. A poslední aspekt, který bych rád zmínil, se týká faktu, že politika soudržnosti je v jádru celého problému ve vztahu k podvodům, nesrovnalostem a auditu hodnoty za vložené peníze. Jsem přesvědčen, že politika soudržnosti, máme-li na paměti krásnou myšlenku, která stojí na pozadí těchto politik, tak v některých případech politika soudržnosti nepřispívá členským státem k tomu, aby vyvíjeli svá hospodářství, ale spíše přispívá eh, k podvodným aktivitám. A také přispívá k narušení trhu nebo různých trhů. A z tohoto úhlu pohledu se domnívám, že politika soudržnosti e, jakožto hlavní e, zdroj podvodů, nesrovnalostí a zneužívání finančních prostředků EU a také neefektivního využití evropských fondů, e, to vše představuje velmi zásadní téma a myslím si, že právě toto byla asi poslední diskuse o politice soudržnosti, která šla do skutečné hloubky to, který hlavní hlavní body zprávy. Eh, Zcela jistě se nabízí řada dalších otázek, o nichž můžeme hovořit, ale o to se už postarají kolegové. Děkuji vám. Paní místo předsedkyně, prosím. Thank you, Madam Chair. Děkuji vám, paní předsedkyně. Uh, ano, toto skutečně bylo velice jasné, velice přesný rozpis a pohled na to, co jsme udělali, kam se musíme zaměřit ještě na které záležitosti do budoucna, jestli dovolíte několik bodů. My souhlasíme s Evropským parlamentem, pokud jde o podvody v oblasti DPH, jednání, tak aby to bylo zahrnuto i do mandátu, aby, který teda očekáváme v tomto ohledu. Naše stanovisko je jasné v tomto ohledu a při každé příležitosti, kterou jsem měla, jsem to vždycky zúraznila, obrátila jsem se i na parlament, požádala jsem o pomoc v tomto ohledu. Myslím si, že v tomto jsme zajedno. Jedna věc, o které bychom měli ještě uvažovat, je, aby to všechno bylo jasné, tyto informace. Já samozřejmě netvrdím, že to je všechno perfektní a úžasné, ovšem jasně bych eh, chtěla říci, že my nevidíme žádný důvod pro to, abychom z toho nějakým způsobem vyňali. DPH je to zdroj pro evropský rozpočet, asi to není úplně největší, nejdůležitější zdroj, ovšem je to zdroj a objektivně řečeno, chceme-li chránit finanční zájmy Evropské unie, tak nemůžeme se otáčet zády k tomuto bodu a k DPH. Pokud jde o karusely nebo podvody tohoto typu, tak jak jim říkáme. První věc je získat mandát, takže po pořadě toto je potom v naší pravomoci a budeme na tom pracovat. V úvodním slovu jsem se zmínila i o pokroku v oblasti veřejných zakázek. Myslím si, že je zásadní implementovat i procurement, to znamená elektronické veřejné zakázky, toto je naší prioritou a zároveň i invoice do roku 2018 na základě směrnice bychom již měli mít právě tuto možnost elektronických veřejných zakázek a faktur. Tak a u nás mi kolegové říkají, pokud by to teda mělo být implementovat v roce 2018, tak no, komise by už mi to měla implementovat v roce 2017, abychom šli příkladem. My jsme měli DG, že, DG schůzku v tomto ohledu všech těch, kteří pracují na tomto tématu a chtějí urychlit celou práci. No, ale určitá kritika, otázky z vaší strany, které zasněly. zpráva boje proti korupci. Pan kolega Avromopoulos mi řekl, že ano, v tom dvouletém cyklu bychom to měli zvládnout. Já o tom budu kolegu informovat o tom, že údajně jsme v nějakém spoždění. My samozřejmě nechceme, aby tam došlo k jakémukoliv skluzu. Je zajímavé to, co navrhujete, pokud jde o kapitolu 29. Já samozřejmě i tuto informaci předám dál z našeho pohledu a ano, to je o tom, o čem jsem se již zmínila. Chceme jít příkladem. My jsme samozřejmě komisař, který je zodpovědný za tuto problematiku, se tomu bude muset věnovat. A pokud jde o vymáhání prostředků, to je komplikované téma, možná by si zasloužilo i samostatnou část celé diskuse. Jednak to, co dělají členské státy, jakým způsobem fungují v této oblasti, vymáhání prostředků, které vymáhají administrativními či justičními prostředky. Víme, že podvodné i podvodné nesrovnalosti, jakmile jsou identifikovány a musí se tam jednat, pokud jde o vymáhání. Samozřejmě, že tam určité spoždění, občas um, dlouhé skluzy z subjektivních a někdy objektivních důvodů. Souhlasím s vámi v tom, že to možná není úplně optimální, vy jste tam citoval naše slova. Je to téma, které bude nadále předmětem naší pozornosti, protože vymáhání těchto prostředků neznamená jenom napravit to, kde došlo k nějakým pochybením, vymáhání prostředků, znamená i určitým odstrašující prostředek. Jakmile dojde k tomu vymáhání, no tak lidé si to možná po druhé promyslí. Pokud jde o vymahatelnost a tuto míru. Samozřejmě, čím vyšší bude, tak to podle mě bude mít ostrašující dopad především na ty podvodné nesrovnalosti. A zde se dostáváme k velice důležitému tématu co se stane, pokud dojde k takové defraudaci EU prostředku. My jsme identifikovali kolektivně potřebu Evropského úřadu, Evropského prokurátora. To je velice důležitý krok podle našeho názoru. Komise si myslí, že vývoj od předložení našeho návrhu je takový, že asi se nám možná nepovede dosáhnout našich původních cílů. Toto je neustále se opakující diskuze a my počítáme s tím, že Evropský parlament přijde s jasným stanoviskem v tomto ohledu. Tak bychom měli opravdu ucelený systém řízení veškerých poznatků, které v této oblasti získáme, pokud jde o podvody. Protože pokud víme, že došlo k podvodu, ovšem nevyužíváme efektivně všechny ty poznatky, tak samozřejmě potom ten okamžitý dopad je menší a samozřejmě, že i potom ten dopad toho možného odstrašujícího efektu se ztratí. A nyní k monitoringu. Souhlasíme s vámi v naší zprávě, hovoříme o tom, že bychom měli zlepšit naši kapacitu v oblasti monitoringu. Problém je následující. My se spoléháme na informace členských států. Když samozřejmě získáme kvalitní informace, můžeme dospět k kvalitním závěrům. Možná jste si povšimli, že v naší zprávě jsme to jaksi obrátili. Nejdříve jsme měli data a poté politická doporučení a nyní zde máme nejprve politická doporučení a poté až ta data. Proč? Protože je to propojeno s kvalitou dat. Občas jsou ta data kvalitní a občas prostě není ano, garbage in garbage, ale to znamená, když prostě získáte špatné informace, tak e, je velice obtížné z toho získat nějaká doporučení či závěry, která jsou kvalitní, takže když máte špatné informace, tak jsou ty výstupy špatné. Neříkám, že členské státy nějak něco snad skrývají, já jsem se o tom zmínila v úvodním slovu. Prostě zlepšit spolupráci, aby jsme zlepšili osvědčenou praxi a myslím si, že obecně řečeno členské státy chtějí jít tímto směrem, protože není v politickém ani ekonomickém zájmu nikoho tolerovat podvody v tomto ohledu. Možná otázka zní, jak ty osvědčené praxe se budou uh, Eh, rozšiřovat a stanou se objektivní praxi. Dále jste se zmínil o OLAFu a dozorčím výboru, jelikož probíhá interstitucionální dialog, který nás čeká příští týden OLAFu. Možná to bude ta správná platforma, kde bychom to mohli prodiskutovat. My samozřejmě připravíme v tomto ohledu konstruktivní dialog na tu schůzku příští týden. Otázka další podbody jsou špatné, ovšem nějaké plítvání v tomto ohledu není o nic lepší. Souhlasím s vámi, my budeme mít zítra konferenci rozpočtu zaměřené na výsledky. A v podstatě v následujících měsíci a v následujících letech se chceme zaměřit na tu kvalitu právě, nebo kvalitu těch vynaložených prostředků, samozřejmě i na procesy, procedury, systémy, všechny ostatní technické aspekty jsou rovněž důležité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 vykazování. My jsme tam zlepšili tu rezervu, pokud jde o ty kvalitní výsledky, ty, kteří poskytují kvalitní a dosahují kvalitní výsledky. Samozřejmě, že potřebujeme určitou zásadní změnu To té filozofie, pouze o toho škrtávání políček k té filozofii, co možná nejlepšího využívání finančních prostředků je prospěch našich občanů. To samozřejmě se nestane přes noc, musíme pracovat systematicky, abychom se dostali k této filozofii zaměření na výsledky. A pokud jde o kohezní politiku a vaši kritiku, ano, jistě opět je to propojeno s objektivními daty a údaji. Já jsem se již o tom zmínila. Ano, bohužel tam vidíme veliké mm, prostředky právě, které byly zdefraudovány, ovšem nemůžeme být to dítě s vaničkou. Samozřejmě, že koheze objektivně řešeno přenesla výsledky. My zde vidíme důsledky, výsledky pro Latvu, Litvu, Polsko, pokud jde o um, skutečně o pokrok v této oblasti, tak to bylo z 1,7%, ten nárůst až 2,1%, čili vidíme, že to funguje, tato kohezní politika. My víme, že v podstatě to je určitý umožňující prostředek, který právě těmto regionům které zaostávají a země, které zaostávají v případě, že jsou ty prostředky vynaloženy vhodným a hráným způsobem, skutečně pomáhají. Čili já, můj závěr je následující. Musíme být samozřejmě více ještě nasazení, odhodlání, upřímní, podívat se na ty problémy v oblasti koheze, jakým způsobem jsou implementovány jednotlivé postupy, jakým způsobem je to propojeno v, i s jinými oblastmi, doménami. Máme zde dobré příklady. Paní komisařka Kreso i Hogan spolupracují v tomto ohledu tak, aby například Internet Connection, aby tato facilita se dostala právě do, mm, na náš venkov, aby jsme využívali kohozní politiku v této oblasti ve spolupráci s členskými státy, které šly tímto touto, se vydali touto cestou, čili já nechci samozřejmě tvrdit, že to ano, všechno prostě je pod kontrolou, je to úžasné, to ne, to samozřejmě, že není tomu tak, ovšem nesmíme zapomínat na to,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 ta, kterou máme v současné době, která nyní existuje, tak v podstatě v 20. století dosáhla těch, těch nejúžasnějších konverzí mezi jednotlivými regiony, zeměmi. 11 zemí středně příjmových se dostalo na skutečně v rekordním čase za jedno desetiletí na mm, skutečně mnohem vyšší úroveň příjmovou, výdajovou a tak dále. Čili skutečně komise v tom sehrála rovněž velikou roli kohezní politika, rovněž ovšem samozřejmě nesmíme to dítě vylít z vaničku, jak jsem se říkala. Samozřejmě jsou zde určité hlasy, které tvrdí, ano, kohezní politika, to znamená využijte těchto finančních prostředků a využijte je směrem pro uprchlíky nebo nějakým jiným způsobem. To byla jedna z poznámek, která zazněla. V EU objektivně řečeno bychom měli se zaměřit na vyřešení našich společných problémů, ovšem zůstat zároveň jednotní v tomto obtížném období, protože pouze pokud budeme sjednoceni, můžeme zajistit kvalitní budoucnost pro naše občany. Pouze pokud budeme opravdu sjednoceni. Děkuji. Der nächste auf der Redenliste ist Kollege de Jong. Dennis, bitte. Další mezi řečníky se hlásí kolega de Jong. Děkuji vám, paní předsedkyně, za její vystoupení ke zprávě. Několik postřehů bych rád nabídl. Na úvod chci říci, že souhlasím s kolegou Javorem, který vystupoval k problematice korupce. V každém případě je důležité mít konkrétnější informace, aby nás komise tedy přesněji informovala a také bychom měli vědět, co se děje v dalších evropských institucích my jsme došli k závěru, že je velmi málo kontaktů e, právě k tomuto tématu e, uvnitř Evropské komise, zatímco je to téma velice důležité a mělo by se o tom hovořit. My pracujeme s panem Javorem ve skupině pro transparentnost a společně máme samozřejmě velký zájem e, o tuto problematiku korupce i uvnitř institucí. A pokud se nepodaří takovou zprávu vydat na začátku příštího roku, jak eh, už k tomu máme určité indicie, měli bychom žádat. My jsme o to žádali už paní Malstremovou. Ehm, tedy jakým způsobem tam zapracovat kapitolu o korupci ehm, uvnitř evropských institucí, protože i tady k tomu dochází. A nyní ještě ke zprávě. Vzhledem k tomu, že je nezbytné v některých případech stáhnout prostředky od členských států, musíme zprávu připravit tak, aby byla srozumitelná občanům. Nesmíme si myslet, že občané nic nevědí. Ehm, zainteresovaní občané, občané, kteří mají zájem o vývoj a sledují to, mají také znalosti poměrně hluboké a přesto je zpráva velmi těžko srozumitelná vyložitelná. Vychází se z toho, že došlo k poklesu oproti roku 2011, poklesu podvodů, nesrovnalostí, které také poklesly ve svém počtu. Nicméně to může také odpovídat určitému cyklu systému, jak se tyto případy hlásí, programů pomoci před vstupem, některé z těchto programů už vypršely a podobně. V pořádku. Ale pro evropského poslance samotného je obtížné dojít k závěru, si to nějak vyložit. A co teprve občan Evropy, co si o tom pomyslí? Já si tedy myslím, že potřebujeme především upravit zprávu tak, aby byla e, srozumitelná, aby informace byly správné a samozřejmě, aby to byla zpráva, která je srozumitelná, které rozumí jak poslanec, tak i občan. Ehm, samozřejmě čím více eh, tady bude podobných zpráv, eh, možná to bude souviset s nárůstem trestné činnosti ve světě, ale já si myslím, že bychom měli diskutovat v tomto případě o podvodech a nesrovnalostech. Eh, za Nizozemsko, tam to začíná na straně 10, tam mám jeden problém pokud jde o to, že jsou tam také osobní nebo soukromé údaje o osobách. A mm, já samozřejmě můžu klidně kontaktovat nizozemskou vládu, aby eh, se na ní obrátil v této věci, ale na samotné straně 11 zprávy je zmiňována obava, která eh, mezi jinými se objevuje i v Nizozemsku a kde se zjistily za rok 2011 některé nesrovnalosti. Ale je to zvláštní, že pro velkou zemi jako Francie ehm, tak velice těžko se mi eh, chce věřit, že by ve Francii žádný podvod nebo nesrovnalost nebyly. A proto eh, si myslím, že je důležité připomenout členským státům, že by měli zlepšit svůj systém kontrol eh, to, co bychom měli, tedy v angličtině should, by měli tedy eh, zdokonalit a respektive vzít v úvahu stav kontrolních mechanismů. Kontrolní mechanismy se měly posílit. Paní místo předsedkyně Georgieva, prosím. Ještě chvíličku. It is, uh... Já myslím, že je jistě velice důležité pro evropské instituce, aby šly příkladem, pokud jde o etické postupy, v tomto jsem s vámi zajedno. A vše, co bychom mohli udělat v této oblasti, společnou prací, reportováním, zdůraznění toho, co děláme, jak jsme daleko, jakým způsobem přesvědčit naše občany, že skutečně jsme standardem v tomto ohledu, tak to musíme udělat. A já s vámi skutečně souhlasím, již jsem odpovědi na předchozí otázku se o tom zmínila. Budu o tom hovořit s odpovědnými komisaři, podíváme se na to, co bychom mohli ještě udělat v tomto ohledu. To znamená i poukázat na konkrétní kroky v boji proti korupci na úrovni členských států, v evropských institucích. Plně souhlasím i s vaší připomínkou, která se týká komunikace, která se týká čitelnosti této zprávy. Toto je v podstatě pouze taková snaha nějakým způsobem schrnout opravdu takovým srozumitelným způsobem o obrovské množství informací. Jestli dovolíte, já to zde mám k dispozici. Já jsem včera požádala, aby ta zpráva, ehm, aby mi byla doručena a já jsem jenom řekla kolegu, prosím, neházejte to, protože by, by mě to opravdu mohlo i ublížit. Je to skutečně nesmírně detailní brožura rozsáhlého typu. A my bychom chtěli, aby to bylo koherentnější, srozumitelnější, souhlasím s vámi. Jistě je obtížné to číst, pokud nejste odborníkem, tak je obtížné se v tom nějak orientovat a my samozřejmě se tomu musíme věnovat, měli bychom to ještě zvážit. A zároveň různé ty zprávy, které jsme již předložili, bychom měli ještě zvážit. Já když jsem měla takový debriefing s kolegy, tak jsme zjistili, že jsme vyprodukovali tři zprávy. To byla ta PIV zpráva, OLAV zpráva to v podstatě nebyla komise, byl to OLAF, ovšem je to teda zpráva z Evropské instituce a DG BAČ, takže DG rozpočet. Jsou to zprávy, které pokrývají různé časové horizonty, různé doplňkové aspekty v oblasti boje proti podvodům, ochrana finančních zájmů institucí. Ovšem máme zde i účetní dvůr, a proto je důležité, abychom se trošku podívali s určitou perspektivou na tyto zprávy, s určitým nadhledem, podívat se na to, aby to bylo koherentnější, aby to bylo propojenější, čitelnější, srozumitelnější, co zatím je, za těmito různými zprávami, které přichází s tolika informacemi. A toto je něco, co nemůžeme udělat nějak přes noc. Samozřejmě, že jsou zde právní základy pro tyto zprávy, dále určitý proces jejich tvorby s členskými státy, nejenom instituce se na tom podílejí, čili ano, mělo by to být jasné sdělení, ta komunikace, která nám pomůže dosáhnout takového jasnějšího, srozumitelnějšího přehledu toho, co se nám daří, co se nám nedaří, kde ještě musíme Eh, zabrat a tak dále. V tom s vámi souhlasím. Jistě, je to takové zmatečné, často ani nevím, je to dobré nebo špatné že došlo k nárůstu detekovaných eh, podvodných a nepodvodných nesrovnalostí. My ani nevíme, zda je to dobré nebo špatné tato zpráva, čili my v podstatě ani nejsme schopni nějak srozumitelně předávat tyto informace. Takže vaše kritika v tomto ohledu samozřejmě máte pravdu, já to akceptuji. Jak rychle se nám to povede zlepšit tuto komunikaci a tu srozumitelnost, to to opravdu to, tam se nechci nějak zavazovat k něčemu konkrétnímu, protože to, tam musím opravdu velice opatrně postupovat, ale ano, rozumím tomu, že voláte po zjednodušení, jasnosti, informační hodnotě, to skutečně musíme vzít potaz. A pro eh, všechny kolegy, jestli dovolíte, já bych, já bych ještě ráda řekla, že opravdu se snažíme maximálně. Co to jde? Občas jsou to takové nekonzistentní, nekoherentní informace, které prostě musíme nějakým způsobem sladit. Jistě asi to ještě není ideální, ovšem ráda bych zúraznila, že se snažíme zlepšovat. I pokud jsme udělali, řekněme, úžasnou práci a nebudeme-li schopni to jasně sdělit, tak aby tomu lidé pochopili, a porozuměli, tak by to asi nebyla až tak dobře odvedená práce. Děkuji. Ja, ich habe mich selbst auch auf die äh, Rednerliste gesetzt. Das erste... jsem rovněž požádala, abych e, se mohla zapojit e, do jednotlivých dotazů. Pan Jabor, pan De Jong se zmínili o tom, že je v podstatě 31. červenec, to je docela problematické datum, v podstatě publikování této zprávy, protože to jak si zar... <laughs> vlastně znamenalo, že tomu lidé moc nevěnovali pozornost. Jistě to asi nebylo záměrem Evropské komise, ale v posledních letech, já vím, Evropská komise nevěnovala úplně pozornost Eh, této záležitosti. Toto je zpráva, která se zabývá korupcemi, podvody, je zde mnoho různých technik, manipulace s čísly a, a v podstatě datum zveřejnění takové zprávy je nesmírně důležité. My jsme vlastně byli jedinou institucí, která tomu věnovala vůbec pozornost a já se ptám sama pro sebe, zda to bylo záměrem či nikoli. Toto je opravdu nesmírně ožávé téma. Boj proti podvodům, boj proti korupci. Tam přece musíme velice jasně ukázat, že bojujeme skutečně proti těmto nešvarům, že musíme vyslat velice jasný signál, zda skutečně jsme ochotní velice razantně bojovat proti proti těmto nedostatkům. Komise věnuje obrovské úsilí této problematice a toto by mělo být ještě zlepšeno. Jsem tedy eh, zvědavá, kam se to bude pohybovat v příštích letech. V roce 2013 eh, jsme prosili o eh, získání informací o Eh, tom, kolik peněz se má zpětně vybrat a kolik vlastně, jak vypadala ta kvota, Bohužel toto v této zprávě zase chybí. Proč? Potom ta otázka eh, členských států, které vůbec nehlásí žádné podvody. Už bylo řečeno, že za posledních eh, pět let Slovinsko, Finsko, Dánsko a další země v oblasti zemědělství nehlásily žádné podvody. Můžete zaručit, že skutečně, skutečně v těchto eh, státech žádné podvody nebyly. Takovou záruku bych ráda slyšela hned. Potom eh, Maďarsko, Rumunsko, Polsko, Itálie společně 71% všech eh, nesrovnalostí nahlásili. Proti tomu nemám. Nic je to pozoruhodné. Otázka je, jak to vypadá v těch ostatních státech. A jestli vlastně dochází k nějaké odlišné interpretaci stejného nařízení a nebo vlastně je ta situace v některých členských státech skutečně jiná, o tolik jiná než v jiných, to mě trochu zneklidňuje. Další bod. Bod mezi vlastně k tomu, eh, eh, časový bod mezi tím, než dojde k té nesrovnalosti a než bude odhalena a, a eh, nahlášena, ta doba se zkracuje, ale Eh, co se týče eh, fondu soudržnosti, tam se prodlužuje z 26 na 31 měsíců. A to je asi důvod, vlastně od toho se také eh, odvíjí promlčení. Co tedy učiní komise, aby proti tomu mohla zasahovat? A potom mám ještě jednu otázku těm přímým výdajům tady máme nárůst o 232 e, těch e, podvodných e, případů. Existuje k tomu nějaká, nějaké vysvětlení? A co se týče Fondu soudržnosti a, uprchlík, a uprchlíků, ten, kdo komu se dostává, tedy prostě z toho fondu solidarity by měl sám být také solidární země, které dostávají peníze eh, z Fondu Solidarity, by měly také být ochotny přijmout uprchlíky podle tedy té kvóty, kterou navrhuje komise, ale to je jenom eh, jaksi prostě na okraj eh, ode mě řečeno. Paní komisařko, máte slovo. Rozhodně není naším záměrem nechat tuto zprávu proklouznout, uniknout pozornosti během prázdninových nebo svátečních dnů. Budu vás informovat o datu vydání a pokud jde o mě, tak pokud vznikne takový harmonogram, který dá vyšší důležitost této zprávě, zcela jistě se zařídím podle vašich doporučení. Není důvod, proč bychom se chtěli vyhnout diskusi, naopak tu diskusi chceme vést a zcela jistě eh, to bude důležitá diskuse. Je zprávě již probíhají rozhovory s radou, pak proběhnou diskuse s parlamentem, to zcela jistě nějak nezmizí, ale reagují na otázku data vydání, proč je harmonogram takový, jaký je. Pravdou je, že v některých zemích máme velmi málo nebo dokonce žádnou hlášenou nesrovnalost. Prostě tyto země nesrovnalosti nenahlásily, buď protože k ním nedošlo, nebo protože se podařilo je napravit správnými opatřeními nebo jinými opatřeními a zatím nemáme jasně zjištěno, nemáme dostatečné údaje k tomu, abychom mohli vědět přesně, co je příčinou takového stavu. A zcela jistě logicky vy očekáváte od nás, že to budeme šetřit dál, půjdeme vrstvu po vrstvě a budeme se snažit zjistit, proč nebyly hlášené nesrovnalosti, nebyly nalezeny, nebyly zjištěny, nebo zjištěny byly, ale byly napraveny díky správním opatřením. My máme závazek podle nového právního rámce pro finanční perspektivy 2014 až 2020, který žádá členské státy, aby měly strategie proti korupci a proti podvodům a mají také specifický způsob hlášení nesrovnalostí. A teprve se zaváděním tohoto nového rámce bude jednotnější přístup napříč státy. Zatím ta uniformita, jednotnost chybí. Pokud jde o politiku soudržnosti, tak vnímáme relativní rozměr jako něco, co si zaslouží zvláštní pozornost. Já se dívám na kolegy, protože ti by měli pomoci odpovědět na tuto otázku, protože v roce 2013 jste žádali o podrobnosti eh, k Fondu soudržnosti. Já bych ráda věděla, než zodpovím zbytek otázek, že mi, eh, co mám odpovědět na tuto otázku a doufám, že mi kolegové tuto odpověď podají. A k bodu týkajícího se solidarity. Souhlasím s vámi, paní předsedkyně, když stojíme tváří v tvář mimořádné krizi, jako je tomu nyní, musíme se snažit mobilizovat prostředky. A je to zcela jistě něco, čemu rozumím, protože jsem do této chvíle strávila hodně času eh, zjišťováním, co můžeme dělat víc, co můžeme dělat lépe. Souhlasím s vámi v tom smyslu, že pokud získáváme přínos ze solidarity, musíme mít také štědrost ducha, abychom nabídli eh, něco potřebným. Wilson eh, diskutoval o riziku prohloubení rozdílů, spíše než bychom nalezli cestu k jednotě. A já si myslím, že právě v této chvíli má zásadní význam, abychom se zamysleli, co může udělat každý z nás, jednotliví občané, instituce, země, proto, aby Evropa eh, dokázala jednat z vyšší morální perspektivy. Respektujeme ostatní, ale také eh, si důvěřujeme, věříme eh, ve své evropanství, sami sebe a musíme evropské dobro dokázat nabízet jiným. Já patřím Pocházím ze země, která prošla velmi těžkou transformací. Ehm, jak říká eh, jí kolegové, je to země, kterou znám nejlépe, moje domovina. My jsme měli problémy s uprchlíky, které eh, způsobily také problémy v naší zemi, ale dnes naše země stojí s ostatními co do solidarity. Říkají, my přijmeme svůj díl, pomůžeme té části uprchlíků, jsme na to připraveni. A já si myslím, že musíme definovat jasný cíl. A tím cílem je pevná unie, která vznikla proto, aby chránila mír. Teď máme příležitost toto nabídnout ostatním, tak jak jsme to dokázali udělat pro sebe ale vidíte, že to je téma, které velmi prožívám. Působila jsem jako komisařka pro humanitární pomoc, viděla jsem utrpení a plameny války nebo válek v našem okolí, které často vzplanuly. A je to něco, co mě přesvědčilo o tom, že právě teď prožíváme důležitou chvíli naší historie. And all of now can reply on the question. A samozřejmě teď můžeme odpovědět k otázce soudržnosti v roce 2013. Prosím, představte se. Dobré odpoledne, já jsem Andrá Borgony, jeden z autorů zprávy. Pokud jsem otázku správně pochopil. Jde o e, vysoký nárůst dopadu plateb v politice soudržnosti za rok 2014. My jsme vypozorovali, a snažíme se to vždycky zdůraznit, vypozorovali jsme určité výkyvy, fluktuace, pokud jde o počty hlášených nesrovnalostí, ne vždycky jde o podvody. Někdy se tyto výkyvy dají vysvětlit různě. Například to může souviset s lepším zacílením kontrol. Někdy je to záležitost náhody, ehm, kdy třeba ehm, vyšetřující narazí na některé zásadní případy. Ale měli bychom mít na paměti ještě třetí aspekt, který vysvětluje, proč dopady ehm, na platby vzrostly od 0,26 do 0,51 my jsme tedy téměř na konci období 2007 až 2013, zatímco platby eh, pro roky 2014 až 2020 se rozbíhají pomalu. Máme tedy, omlouvám se, odpověď je zajímavá, ale není to odpověď na otázku. Já jsem právě chtěla doplnit s kolektivním úsilím. Vaše otázka zněla, nabídnete nám podrobnosti, ano nebo ne, my můžeme říct si tolik ano, eh, poskytneme větší podrobnosti, dostanete ještě kousnout tohoto jablka v uvozovkách, dostanete více zpráv, podrobných zpráv problematice nesrovnalostí a dostane se to také do této zprávy. Já si plně uvědomuji, co je důležité pro tento výbor, takže ty podrobnosti se vám dostanou. To je stručná odpověď tedy od DG pro rozpočet. Co se týká ochrany evropského rozpočtu a zaměříme se podrobněji na soudržnost. Děkuji. Další je kolega Ali. Děkuji, paní předsedající, paní komisařko Gorge a vážení kolegové. Nejprve se domnívat, že je potřeba i vysvětlit jednu věc. Komisařka Georgieva je poslední člen komise kterého bychom mohli vinit eh, z toho, že by utíkala přes debatou, protože minulý rok já sám v obou eh, výborech pro rozpočet i rozpočtovou kontrolu jsem viděl, že vždy nám byla eh, k dispozici a komunikace s ní probíhá na velice dobré úrovni, dostalo se nám vždy podrobných informací. Nedávno, co se týče zprávy komise Evropská komise vydala informaci, že členské státy přišly o 160 miliard eh, eur, eh, co se týče daní eh, z příjmů z prodeje vinou opožděných plateb. Toto, tyto údaje jsou z roku 2013. Zajímalo by mě, jestli bychom mohli získat podobné údaje z roku 2014, vzhledem k tomu, že Evropský Eh, rozpočet do velké míry závisí na DPH vybrané eh, z členských států. Znamená to, že vlastně se toto krátí. Tato informace eh, přitahuje naši pozornost k významu boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům na všech úrovních. Výroční zpráva komise přišla právě včas, aby odpověděla na otázky, do jaké míry jsou eh, příjmy evropského rozpočtu ohroženy a měl by, měl by popsat eh, kroky, které by proti tomu eh, bojovat. Ta zpráva z roku 2013 je velice souhrná a týká se řady otázek. Rád bych se s vámi podělil o několik zjištění. Jedním příkladem politik proti podvodům na evropské úrovni je program Free. Máme prezentován jeho rozpočet jaký je reálný výsledek provádění tohoto programu a jaký je reálný výsledek investice do tohoto programu. A v tomto ohledu se domnívám, že ta debata o rozpočtu již eh, eh, začala. je jde o rozpočet zaměřený na výsledky snažíme se získat maximální přidané hodnoty z každého investovaného eura. Potřebujeme si udělat celkový obrázek. A v porovnání s rokem 2013 a předchozími lety, v roce 2014 jsme byli svědky nárůstu odhalených nesrovnalostí. Není zcela jasné, jaká je příčina všech těch případů lepší kontrola a nebo obecný nárůst těch nesrovnal, obecně nárůst nesrovnalostí. Závěrem eh, pevně věřím, že opatření proti podvodům činěná jak na úrovni Evropské komise i evropských institucí a členských států je potřeba posílit, abychom zajistili nejenom vyšších příjmů do evropského rozpočtu, který by nám měl tedy ten rozpočet navážit, ale měli bychom mít tedy ty výdaje a nesrovnalosti pod kontrolou, což e, institucím také dodá více důvěryhodnosti. Děkuji. Paní a paní e, místo předsedkyně, prosím. Děkuji, pane Ali. Chci potvrdit, že jak já, tak kolegové jsme vždy k dispozici Evropskému parlamentu k debatám, které se týkají aktivit, za něž zodpovídáme. Pouze pomocí zapojení a vzájemného porozumění můžeme dosáhnout pokroku. je potřeba, aby komise i členské státy spolupracovaly. Co se týče žádosti o údaje, eh, žádáte údaje za podvody z DPH za rok 2014. To je součást práce, která se koná v rámci programu Hercules 3, který schromažďuje právě tyto informace. Já vám nemohu dát okamžitou odpověď, kdy přesně vám tyto údaje budeme moci poskytnout, ale rozhodně vám poskytneme odpověď písemně, jakmile toto zjistíme. A podobně jste položili otázky, které si vyžádají eh, určité eh, jaksi podrobné získání těchto údajů a informací. Eh, s dovolením paní předsedající, my eh, tedy eh, sestavíme raději písemně odpovědi na tyto otázky, tak abychom odpověděli raději konkrétně než obecně. Děkuji a myslím, že tedy tady otevřeme vlastně tu debatu. Tady zaznělo řada otázek na údaje, které v té zprávě nebyly, takže to vám zašleme ano, eh, byly vzneseny i další otázky, které si eh, vyžádají podrobnější odpovědi, co jsem řekla panu Alimu. Zde se snažíme poskytnout obecnější odpovědi, ale samozřejmě musíme odpovědět i podrobněji. Máli váš výbor další otázky, toto je teprve počátek eh, diskuse na touto zprávou a budeme mít ještě více příležitostí Eh, s vámi přijít eh, do styku a odpovědět. Eh, za to jsme vám vděční. Víme, že to není vaše odpovědnost, ale jsme vděční, že může docházet takovéto otevřené výměně informací. Kolega Novakov, prosím. Děkuji, paní předsedající, vážená paní komisařko. Nejprve vám chci poblahopřát k dobře odvedené práci, i když kolegové vyjádřili obavy v porovnání s uplynulými dokumenty dochází k obrovskému zlepšení, které je nám všem zřejmé. A vzhledem k tomu, že eh, zde padla i kritická eh, slova, co se týče jednoduchosti sdělení. V takových dokumentech je tady dobrá zpráva. 94% rozpočtu Evropské unie Eh, jde na eh, přímé investice, jenom 6% na zprávu. Děkuji za stanovení norem loni, když bylo řečeno, že rozpočet by měl být založen na výsledcích a nejen na ex post výkaznictví. Zde tady zcela jasně vyplývá, že další otázka, kterou vznesu, Eh, ta nevznikla během vašeho mandátu, ale eh, v dávné minulosti, ale přesto mnoho těch eh, finančních oprav uložených členským státům jsou prováděny na základě tzv. Kokov Note retroaktivně ze strany komise a jde o založení norem a určení pokut uložených členským státům kvůli chybám, kterých se dopustili během provádění projektu. Ale eh, někdy, protože eh, vlastně ta, eh, to oznámení KOKOV je schváleno retroaktivně, jsou příjemci v členských státech trestáni. Chystáte nějaké změny v tomto směru, sledujete tuto situaci a další věc, a tady vás cituji, děkuji za to, že jste řekla, že Eh, podvody eh, nejsou dobré, ale plítvání také ne. Eh, máte nějaké informace, co se týče kontrol vycházejících z rizik? Uvedu příklad. Někdy různé členské státy, tam je jeden příjemce, bez ohledu, jestli je to malý nebo střední podnik nebo eh, členské státy a místní orgány. Tento podnik je kontrolován, co se týče stejného eh, projektu, ze strany různých eh, orgánů, AFKOS, vnitrostátních orgánů, orgán, vnitrostátní orgány nebo Evropský účetní dvůr a další. Co si myslíte, je možné, že některé ty kontroly prováděné těmi různými institucemi by bylo možné zjednodušit. Nebo třeba by bylo možné provést jenom jednu kontrolu ze strany jedné instituce a neprovádět tolik kontrol jednoho účastníka, protože někdy ten příjemce vlastně vůbec nemá čas na realizaci projektu, protože kontinuálně vlastně musí dokazovat eh, postupně různým orgánům, že se nedopouští žádných podvodů. Eh, co se týče obecnější situace, myslím, že eh, momentálně ta chybovost v Evropské unii na úrovni asi 2%, že vydáváme mnoho milionů, abychom udrželi tuto chybovost, čímž šetříme, řekněme, určité množství prostředků, daňových prostředků. Ale možná, že snahou udržet tuto úroveň chybotno, chybovosti vlastně vydáváme víc peněz, než co se nám daří tímto, těmito kontrolami šetřit. Nebylo by lepší provádět eh, kontroly, které vycházejí z míry rizika, tak abychom kontrolovali skuteč, skutečně nej, nejrizikovější projekty, ku příkladu, jak zaznělo, že ve Finsku nemáme vlastně žádné hlášené eh, podvody, takže třeba tam můžeme ušetřit nějaké peníze na eh, provádění kontrol a mm, jak si nevydat je. Děkuji. Děkuji. Děkuji za nastolení otázek, které jsou vlastně důležité nejenom z hlediska této zprávy, zprávy PIV, ale také z hlediska ochrany finančních eh, zájmů Evropské unie. Eh, nejprve k těm finančním opravám. my stojíme skutečně před obdobím asi dvou let, kdy dochází k překrývání předchozího a současného programového období. A dochází k situaci, kdy příjemci někdy dostávají finanční prostředky ze starých ale i nových programů zároveň, což je pro ně velice matoucí, jaká pravidla se toho čeho týkají a jediná věc, jak toto vyřešit, je co možná nejsvižněji ukončit ty staré programy a potom musíme naučit ty příjemce, eh, vyškolit je, aby eh, pochopili, jaké rozdíly eh, se týkají těch současných nebo nových programů. Retroaktivita, která se bude uplatňovat v budoucnu. Z důvodu snahy o zjednodušení my se snažíme tak, aby ty opravy byly jednodušší pro příjemce, pro auditory, pro nás, pro všechny. A tak, jak přecházíme z jednoho systému na druhý, z toho vyplývají některé vlastně samozřejmě potíže, problémy a někdy i náklady. Někteří příjemci jsou malé podniky, někdy obce, univerzity nebo soukromé podniky a pro ně všechny je to obtížné. Členské státy se přizpůsobily a teď se zamýšlejí nad tím, jak spravedlivě aplikovat opravy eh, bez toho, aby došlo k narušení eh, realizace programu, protože někdy ty opravy se aplikují ne z důvodu podvodu, ale prostě hm, prosté chyby. Opakovaně jsme svědky toho, že jednoduchá pravidla se nejenom snadněji aplikují, ale eh, je obtížnější je obcházet, je obtížné eh, podvádět. Takže jdeme směrem eh, zjednodušování zcela systematicky a to se týká i opatření proti podvodům. Eh, v minulosti jsme měli osm různých takových podnětů, teď jsme ten počet snížili na dva. A zjednodušení může být účinné pouze, když je spojeno s kontrolami vycházejícími z rizik, čím eh, je riziko vyšší, čím tím důslednější nebo důmyslnější eh, bude kontrola. Intenzita kontroly musí odpovídat výši rizika. Budeme o tom hovořit i zítra během konference o rozpočtu. Zaměření se na výsledky zjednodušení se také týká intenzivnější harmonizace v různých eh, oblastech výdajů eh, jste-li eh, malá obec a eh, využíváte fondy jak z fondu soudržnosti, tak eh, z fondu pro rozvoj venkova, bude obtížné aplikovat eh, různá pravidla eh, pro různé granty. Někdy se jedná o malé peníze, 90-100 tisíc euro, takže i zde se budeme snažit se zamyslet nad tím, jak harmonizovat tyto požadavky. Co se týče chybovosti, o té jsme hovořili mnohokrát. My chápeme, že je potřeba nestratit ze zřetele nutnost respektovat pravidla. To znamená, chyb, snižování chybovosti je cílem, ke kterému směřujeme, ale navíc se snažíme minimálně na komisi, ne na účetním dvore, eh, dvoře, tedy toto vlastně nějakým způsobem sfárovat, eh, spárovat s reziduální chybovostí, protože když vezmeme eh, vlastně eh, běžnou chybovost z reziduální eh, chybovostí, tak vlastně vytváříme, vytváříme i podněty pro opravy ze strany příjemců samotných. To je vlastně debata, která stále probíhá mezi námi a Evropským účetním dvorem. Máme tady i jeho zástupce. My je plně respektujeme, ale všechno to, co můžeme vytvořit, eh, co může přispět ke zmenšení chybovosti a k rychlejším nápravám chyb, bude v, eh, bude v zájmu Evropského daňového poplatníka. Děkuji. Děkuji. A další kolegyně Pitera.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 Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Samozřejmě, že veřejné finance musí být transparentní, jednak protože je zde otázka důvěry a druhá záležitost zvýšení účinnosti, efektivity. Proto dovolte několik otázek a poprosila bych trochu o upřesnění. My jsme hovořili v podstatě o zvýšení poštu těch nesrovnalostí, o tomto nárůstu. A proto bych se chtěla zeptat, tak tomu došlo, protože tam byly určité změny, pokud jde o kontrolu, nebo skutečně opravdu došlo k nárůstu tomuto počtu. Protože si myslím, že v podstatě takovéto kritérium v této oblasti, že to nesmírně obtížné nějakým způsobem Mm, protože pokud hovoříme o podvodech, když řekneme ano, bylo to prostě něco, co jsme chtěli udělat, chtěli jsme opravdu spronevěřit finanční prostředky. Víte, ono úplně dokázání takového záměru není úplně nejjednodušší, možná to jde ještě nad rámec takové zprávy tohoto typu a právě proto je zde určité riziko v podstatě toho, jakým způsobem kvalifikovat tyto nesrovnalosti. Možná by se dostali do špatné klasifikace, špatné skupiny takových, protože když nebudeme schopni říct, co je příčinou takové nesrovnalosti, nebudeme-li schopni najít takovou příčinu nebo nějakým způsobem to vysvětlit, tak asi bude nějak, určitý problém dokázat, zda nástroje, které máme k dispozici, jsou opravdu opravdu výkonnými a opravdu kvalitními nástroji. To znamená, zda takové nesrovnalosti v podstatě teda se, řekněme, nějakým způsobem sice snižují nebo se dostávají na trošku jinou platformu, protože v podstatě nebudeme schopni dokázat, jaké jsou tam příčiny. A zároveň bych se chtěla zeptat, došlo k nějakým změnám, pokud jde o zásady vykazování. A co bychom mohli udělat pro to, aby předávání takových informací, které se týká, které poskytují jednotlivé členské země, aby to bylo vyčerpávající důležité, aby to opravdu odpovídalo skutečnému stavu v těchto členských státech. Zda by to teda měly být opravdu něco, co by eh, vyzývalo tyto členské země k zvyšování standardů a norem v tomto ohledu měla jsem pocit, že se něco takového plánuje, nebo řekněme i nějaké řešení na institucionální úrovni, řekněme nějaký, nějaká možnost, která by umožnila členským státům to, nebo zjednodušila to, aby členské státy skutečně mohly reálně, reálně informovat o tom, co se děje v jednotlivých členských státech, aby to odpovídalo skutečnosti. Děkuji. Prosím, poprosím na odpověď. Děkuji za tyto otázky, pokud jde o první část vašeho dotazu, proč došlo k tomu nárůstu nesrovnalosti, Je zde několik důvodů. První je následující zdroje, které máme k dispozici pro náš rozpočet v roce 2014, ty, které byly k dispozici, ty byly větší než ty, které jsme měli k dispozici v posledních dvou letech. Ve srovnání s rokem 2010 to bylo 10% ten nárůst. Takže i kdyby jsme měli stejné relativní procento nesrovnalosti, tak najednou by bylo víc těch nesrovnalostí a větší částky bychom tam viděli. A dále je tam určitý cyklický faktor. V roce 2014, 2013, 2014, dokonce i v roce 2015 do jisté míry. A to je v podstatě to dokončování starých programů a zahájení, zahájení těch nových programů, protože kdy, vždycky, když dojde k novým prav, zavedení nových pravidel s tím novým programovacím obdobím, tak je tam určité zmatení pro beneficienty, trošku taková nejasnost v tom období. A další bod a tam jsem spokojená. my zlepšujeme kontroly, čili odhalíme více problémů, než se nám povedlo v předchozích letech a kolektivně to přináší právě tyto výsledky. Čili v podstatě je to celkově pozitivní. A zároveň, jestliže to může v průběhu času být určitým ostrašujícím prvkem, tak by to mělo v tomto důsledku vést k menšímu počtu nesrovnalostí. Ovšem v tomto okamžiku se zlepšujeme a proto odhalujeme více nestranosti. A dále ta druhá otázka, vykazování členských států. My zde máme legislativní rámec, který členským státům umožňuje vykazovat harmonizovaným způsobem. Nicméně, Členské státy, nebo rovněž máme určité institucionální uspořádání v rámci těchto států, kde je odpovědný za boj proti podvodům, ovšem ne všechny členské státy. Na počátku jsem se o tom zmínila, pouze pět má takovou národní strategii boje proti podvodům k dispozici. To znamená, ne všechny členské státy mají benchmarky k dispozici, proti kterým provádí jednotlivé uh, aktivity neharmonizovaly plně ještě ten rámec pro implementaci těchto právních požadavků. Čeká nás ještě hodně práce, pokud jde o spolupráci mezi členskými státy, tak aby opravdu ta osvědčená praxe byla co možná nejrozšířenější uniformně implementována, protože zde máme prostě mnoho takových různých eh, praxí na národní úrovni a my se snažíme tyto praxe čím dál tím více propojit, harmonizovat, tak abychom měli vysoký uniformní standard. A proto zde vidíme určitou variabilitu, pokud jde o data Někteří z vás se zmínili o tom, že by se komise měla na to zaměřit a skutečně tvrdě pracovat s členskými státy na tom, aby jsme překonali tyto rozdíly, stávající rozdíly. To je jeden i z cílů této zprávy. Čili každý rok vidíme další a další pokrok v této oblasti. Děkuji. Next of the list. Dal, další pan Šoltis. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Toto je skutečně nesmírně rozsáhla zpráva, asi bude obtížné ji nějakým způsobem prezentovat veřejnosti způsobem, který by byl všeobecně akceptovatelný, to by bylo asi obtížné. Ovšem, ještě jedna věc, o které se zmínila paní místo předsedkyně, jistě. Ne všechny členské státy mají takový úřad k dispozici, který bojuje proti těmto podvodům nebo nějaké výbory, které bojují proti podvodům. Ovšem, prakticky všechny členské státy mají nějaký auditní orgán, nějaký soud tohoto typu, a pokud budeme mít v následujících letech více údajů, pokud jde o podvody, nesrovnalosti, ke kterým došlo na úrovni členských států či na evropské úrovni, tak i přesto zůstává ta zásadní otázka to, jak postupovat do budoucna stačí prostě, že nějakým způsobem odhalujeme tyto podvody a nesrovnalosti, nebo nějakým způsobem i řešíme tyto detekované či odhalené problémy. A toto je jedna ze zásadních otázek, něco, co požaduje naše veřejnost. Přece nestačí pouze vymoci finanční prostředky na úkor národních rozpočtů, zásadní otázka zní, co se stane s těmi, kteří Eh, zdefraudovali takové finanční prostředky, určitá i odpovědní odpovědnost. A zde musí členské státy i komise přijít s vhodnou odpovědí. A dovolte, abych to ještě propojil s další důležitou otázkou. Většina takových orgánů nebo účetních dvorů které bojují proti podvodům, nemají nějaké takzvané represivní nástroje, kdy v pozici mohou, řekněme, přijít s nějakými stanovisky, závěry a podobně. Ovšem, když se podíváme na účetní dvory v EU, tak takový účetní dvor přece, ano, prostě nemůže říct, toto byl podvod. Může pouze říct, my jsme odhalili vysok riziko možného podvodu nebo možných podvodů, k kterým došlo a poté to musí být trestní tribunály, které v jednotlivých členských státech mohou rozhodnout o tom, zda skutečně šlo či nešlo o podvod a poté mohou i přijít s nějakým konkrétním rozsudkem. A právě proto si myslím, že mnoho členských států ani nevykazuje podvody, protože vlastně nemají takové ty právně závazné rozsudky, ty konečné rozsudky k dispozici, které se říkají, toho, že opravdu došlo k podvodu. Ano, možná, že jejich účetní dvůr nebo nějaký protikorupční orgán odhalil určité riziko, ovšem nemají ještě právně závazné rozsudky, že skutečně došlo k podvodu. A proto se ptám, jakým způsobem Evropská komise vezme v potaz tyto různé typy justičních systémů, jakým způsobem bude pracovat se získáváním těchto informací. A poslední záležitost. Jeden z problémů, kterých jsem si povšiml, je, že tyto instituce, které vlastně nemají tyto represivní kompetence, i když vlastně bojují, jsou v té první linii boje proti podvodům a korupce, korupci, tyto instituce občas je s nimi zacházeno řekněme, neadekvátním způsobem, nejsou dostatečně respektována jejich stanoviska, názory a právě proto by komise do budoucna měla podle mě věnovat větší pozornost k zvyšování povědomí o těchto institucích mezi naší veřejnosti, protikorupční orgány, účetní dvory, aby skutečně byly takové prominentnější, i když nemají právě tyto kompetence represivních orgánů. Děkuji. Paní místo předsedkyně. Jo. tím souhlasím, že ta práce je pro nás velice důležitá, protože veřejnost by měla tendenci se domnívat, eh, že to bereme vážně jedině tehdy, pokud zakročíme v případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti vycházející z podvodu, z podvodného jednání a zde zmiňují úvod nařízení o Evropě pském prokurátorovi, který by, kde se zdůrazňuje, že je potřeba tedy mít orgán pověřený jednáním této souvislosti. A ve zprávě se zmiňuje další návrh směrnice o proti oboj proti podvodům na základě využití trestně právních ustanovení vychází z roku 2012 a s tím, že členské státy by měly zavést takové právní předpisy proti podvodům, které v podstatě usnadní kroky úřadu, pokud je zjištěn podvod. Bohužel jsme se nedostali nikam dál. Kolegové mě mohou opravit, pokud se mýlím, ale vše Eh, záleží na tom, jaká je situace v oblasti DPH, ale ať už je to tak či onak, musíme překonávat překážky, abychom mohli našim občanům prokázat, že když dojde k jasnému případu podvodu, existuje odpovídající nástroj pro eh, to, abychom mohli zakročit a že ten nástroj je uplatňován v praxi. Já to vím z diskusí s řadou lidí, kteří například eh, se zabývají využíváním rozpočtu EU, mají z toho určité obavy, ale obecně mají obavy třeba i z toho, jak jednotlivé státy využívají rozpočtové prostředky a nejsou si jisti, zda třeba daný případ je jasnou korupcí a že by měla na základě toho vyvstat nějaká akce, nějaké konkrétní kroky. A myslím si, že z legislativního úhlu pohledu, tedy o čem se bude diskutovat a rozhodovat v nadcházejících měsících a letech, určí úroveň účinnosti, efektivity našeho boje proti podvodům a korupci. Tedy čekají nás velmi důležitá rozhodnutí. Já jsem přesvědčena, doufám, že se nám podaří eh, dojít ke správné cestě v těchto rozhodnutích. Mezitím nechci podceňovat význam jasného vyjadřování v dokumentaci, tak aby i běžní občané mohli zjistit nepravosti a hlásit je. Vůbec monitorování, které se provádí, sdílení zkušeností jednotlivých členských států. To je také důležité, ale co nám dnes chybí? Harmonizovaný trestně právní postup, který umožní, aby dopady podvodného jednání byly takové, které odradí občana od takového jednání. Tedy občan bude vědět, že pokud se dopustí podvodného jednání, že se mu to zcela jistě nevyplatí, že postihu neunikne. Děkuji. Děkuji a další a konečně poslední kolega Berinský, prosím. Děkuji, paní předsedající. Ještě předtím, než se vyjádřím a e, vznesu otázky e, směrem k paní Georgivě, Rád bych požádal o vyjasnění něčeho, čemu nerozumím. Není, nebývá běžné dát slovo stínovým zpravodajům poté, co zpravodaj dostal slovo a vyjádřil se. Já se domnívám, že to je standardní postup a to přispívá také k k tomu, že hned na počátku debaty se rozkryje širší počet témat a paní místopředsedkyně eh, se tak může dozvědět hned od počátku, že panují různé názory a jaké jsou. A nyní budu hovořit bulharsky. Eh, vážená paní místopředsedkyně, eh, vy jste hned v úvodu správně řekla, že se jedná o první zprávu této komise, to znamená nové komise. A já se domnívám, že je důležité si uvědomit, že ve shodě s politickými prioritami pana Junkra nová komise se ve své práci více zaciluje, zabývá se více principy správného finančního řízení, dobré finanční praxe a kvalitní zprávy. Já mám ten dojem, že to, je, to jsou přesně ty oblasti, na které by se komise měla zaměřit, protože tady vlastně eh, se nejlépe může podařit chránit finanční zájmy Evropské unie. Již zde bylo řečeno, že jinak by se těm prioritám jenom stěží rozumělo. S tím souhlasím. a také bylo řečeno, že je potřeba lépe a podrobněji odpovídat na otázky. A to také souvisí s lepší zprávou. Co tím vlastně mám na mysli? Jakým to, jakým způsobem se ve zprávě hovoří o podvodech. Máme tedy zde Eh, vlastně množství podvodů 2,8 Jakým způsobem se to interpretuje? Pakliže se zaměřujeme pouze na negativní postupy, na podvody, můžeme snadno vzbudit dojem, že politika soudržnosti by se snad měla zrušit, protože vyvolává pouze podvody. Za druhé, myslím, že je důležité zdůraznit, že ze všech těch případů podvodů, které byly zjištěny, že vlastně tam dochází eh, k takovým prohřeškům eh, oproti, eh, oproti vlastně plnění časových Eh, časových povinností, ale to nejsou podvody. Tam jde spíš o jiny, jiné příčiny. Tato klasifikace, ta by se měla mnohem lépe analyzovat. Takhle to alespoň vidím já. A to je zřejmě obrovská výzva pro komisi. A ta výzva vyplývá z toho, že legislativa a její provádění eh, by se měla značně zjednodušit, protože v dobré zprávě jde především o to, jakým způsobem eh, co nejlépe využít finanční prostředky Evropské unie. Nakonec jde o zájmy občanů. A zde chci zcela jasně říci, že to je velice složitý úkol, to je pravda, ale to neznamená, že bychom měli ztratit ze zřetele korupci a podvod. Právě naopak, kdyby byly postupy nastaveny složitěji, pak by boj proti pak by bylo potřeba boj proti korupci posílit, neboli ty protikorupční postupy je, lépe, je potřeba lépe definovat. A mě zajímá, zajímají vaše očekávání. Myslím, že očekáváte, že vás my jako parlament podpoříme a to my také rádi učiníme. Ale ještě jednu věc. E, výkaznictví ze strany členských států. Kolega De Jong se také divil, že Francie za celý jeden rok e, vlastně nevydala žádnou zprávu. Samozřejmě jsou různé postupy při vypracovávání takových zpráv a hlášení, to je v pořádku, ale když jde o snahu zamaskovat pravdu nějak nebo nějak ji zakrýt, tak to je problém. Tyto postupy jsou spojeny také s tím, že některé země eh, vlastně hlásí úplně všechno, každou čárku. Jiné země eh, jsou spíše proto mnohé takové skutky eh, filtrovat, mají pocit, že jde o drobnosti, eh, které není potřeba hlásit. A ještě třetí otázka. Úplně na konci zprávy se praví, že Německo, Polsko a Česká republika dosahují nejlepších výsledků, co se týče odhalování podvodů. Já jsem jen nepochopil, na jakém základě eh, se dospělo k tomuto závěru. O Bulharsku se tam praví, že mnohé anebo většina těch podkladů byla předána a stojí tam také, že Bulharsko je jediná země, které má strategii proti podvodům eh, v oblasti veřejných eh, zákazní, eh, za, zakázkám. Ovšem to se potom v závěrech zprávy neobjevuje. Paní mm, komisařka. As, Děkuji za slovo, vážený pane kolego Pěrinský. Dovolte, abych odpověděla na vaše dotazy a ráda bych možná začala tím, pokud jde o tu proporcionalitu nějakou, v podstatě celou e, tuto problematiku, pan Novakov se o tom rovně zmínil, jestli dovolíte, začnu tímto dotazem. Je velice důležité, abychom byli schopni nějakým způsobem pokrýt a nějakým způsobem popsat stupeň rizika, abychom samozřejmě využívali takové aktivity, které by odpovídaly po té stupně rizika. To je zásadní, to je velice důležitá věc a pro nás je to práce, která samozřejmě to je věc, kterou jsme zahájili, jsme na počátku těchto aktivit, máme samozřejmě určité konkrétní již výsledky, ovšem nemohla bych vám úplně odpovědně nyní říct, zda již jsme připraveni změnit politiku, kterou jsme vedli až do současného okamžiku. Ta politika, která se rovnoměrným způsobem využívá ve všech projektech, v různých programech zda to teda změníme a přijdeme s nějakou jinou politikou, politika, která by, řekněme, kdyby kontrola byla eh, založena pouze na stupni rizika, či vycházela z tohoto elementu. Já nevylučuji, že k tomu jednou dospějeme, že budeme pracovat tímto směrem. Ovšem, samozřejmě to znamená, že se potřebujeme více ještě zaměřit i na v podstatě ty možnosti, které mají jednotlivé členské státy a samozřejmě i možnosti a schopnosti, které vidíme na straně Evropské komise. A pokud jde o v podstatě těch, těch, té důležitosti dosažení vyšší eh, úrovně, vyšší úrovně odpovědnosti, pokud jde o politiku soudržnosti mezi jednotlivými členskými zeměmi, tak my i v této zprávě o tom hovoříme. Vidíme tam konkrétní dobré výsledky, tam, kde došlo ke spolupráci mezi členskými státy, Evropskou komisi v oblasti soudržnosti těchto politik, tam, kde se nám povedlo opravdu dosáhnout osvědčené praxe, kvalitní praxe, tam, kde se dělíme o tuto praxi, tak tam se nám opravdu daří dobře a to je v podstatě nejlevnější způsob dosažení dosažení těchto našich stanovených cílů, protože v podstatě tyto praktiky můžeme poté aplikovat v jiných eh, členských státech. Pan eh, kolega eh, poukázal na tři země, na Německo, Polsko a Českou republiku, jako na země, ve kterých je skutečně opravdu teda pokud, pokud jde o ten počet odhalených eh, nesrovnalostí, že skutečně jsou to země, který, eh, které jsou kvalitní v tomto ohledu, pokud jde o práci, pokud jde o, o skutečné odhalování těchto eh, určitých problémů či pochybností. Ovšem to samozřejmě neznamená, že by zde nebyly jiné země, které rovněž eh, dělají hodně na tomto poli a které provádí mnoho kvalitních aktivit v tomto ohledu. A nyní, jestli dovolíte, ještě komentář k té naší zprávě, že by mohla by být kvalitnější nebo řekněme nějakým způsobem jednodušší, komunikativnější. My samozřejmě se do budoucna budeme eh, zaměřovat na veškeré zprávy, jednak eh, zprávy, které máme k dispozici od OLAFu nebo účetního dvora, nějakým způsobem optimalizovat tyto informace, nějakým způsobem je lépe zorganizovat nebo zpřehlednit nebo zjednodušit. Z našeho pohledu jsme se snažili opravdu zaměřit, koncentrovat na ty oblasti nebo na ty záležitosti, eh, které jsme odvedli z právního eh, hlediska pokud jde o příjmy a výdaje. Zároveň jsme se zaměřili rovněž na výsledky spolupráce mezi členskými zeměmi a věnovali jsme určitou pozornost ukazovatelům, pokud jde o ehm, to, jakým způsobem se mají vykazovat nesrovnalosti, podvody ehm, ať již úmyslné či neúmyslné a tak dále. Prosím, abyste se podívali na tuto zprávu. V podstatě skutečně je to rozsáhlá, opravdu rozsáhlá zpráva a musíme si uvědomit to, jakým kolik nás to vlastně stojí, abychom vytvořili zprávu, která by byla jednoduchá, která by byla čitelná, která by, kterou by všichni mohli eh, tomu porozumět a tak dále. Já samozřejmě vím, že to jsou naše společné cíle. My se o to snažíme, my komise za naší stranu snažíme plnit tyto závazky nebo tyto povinnosti, které vidíme v tomto ohledu, čili opravdu děláme vše, co je v našich silách. Děkuji. Ja, vielen Dank. Damit Děkuji. Tím jsme se dostali eh, na konec tohoto bodu. Pane Pirinský, já vycházím z toho, že ti, kteří mají zájem o to téma, se také eh, hned přihlásí a proto jsme také měli takovou, eh, takový dlouhý seznam žadatelů o slovo. Paní místopředsedkyně, my vám srdečně děkujeme za vměnu informací a řekněme, že za týden přesně v 18 hodin je eh, termín pro eh, podání dalších informací a otázek. Děkuji, že jste nám byla k dispozici. Tím jsme se dostali na konec tohoto bodu. Omlouvám se, že máme už pouze hodinu na další tři body, proto budeme muset eh, tedy být velice přísní, eh, co se týče eh, řečnické doby a řečnická doba nebude delší než jednu minutu. Omlouvám se, máme zvláštní zprávu EUD na téma financování čističek komunálních odpadních vod v povodí Dunaje. Máme tady pana Pufrna, zpravodaj je eh, pan, pan Tamáš Dojč a pan Pufrn má slovo. Děkuji vám. Vážená paní předsedkyně, eh, vážení poslanci, eh, vážení zástupci dalších zainteresovaných stran kteří dnes jsou. Jsem velice rád, že k vám mohu dnes hovořit eh, v souvislosti s pracovním dokumentem, který připravil pan Tomáš, eh, Tomáš Deutsch, eh, zpravodaj výboru který jsem velice rád, že se Tomáš Deutsch zhostil tak výborně tohoto úkolu připravit zprávu, která je nesmírně důležitá pro evropského daňového poplatníka, ale zároveň je to téma velice technické, těžko rozumitelné pro lajky. Já jsem rád, že se zpravodaj zhostil tohoto úkolu skutečně na výbornou a připravil také velice jasná a srozumitelná doporučení. Doporučení, která eh, připravil eh, také ehm, souvisejí s podmínkami, za nichž bude uděleno absolutorium za rok 2014 a to na základě doporučení účetního eh, dvora teprve splnění těchto doporučených kroků v souvislosti s úpravou odpadních vod bude možné tedy udělit absolutorium. Tato zpráva, jak jsem řekl, je výborně sestavená. Chtěl bych jenom podtrhnout, že podle mého názoru hlavní poselství této zprávy v souvislosti se zpracováním Eh, odpadních vod eh, v povodí Dunaje. Eh, se zaměřuje tedy na kvalitnější zpracování a čištění odpadních vod, aby se zlepšila kvalita života místních obyvatel, ale co je ještě důležitější, aby bylo lépe chráněno životní prostředí. Ochrana životního prostředí je důležitá a k tomu musíme mít také jistotu, že budou dodrženy termíny, které stanovuje směrnice, tak aby byla byla zajištěna optimální ochrana. K tomu je potřeba jít ještě nad rámec požadavků směrnice eh, z roku 91. Eh, A to se týká konkrétně čističek odpadních vod, které najdeme na různých částech, v různých částech světa. Ehm, zpráva se věnuje otázkám životního prostředí a také různým způsobům čištění odpadních vod a e, také výskytu srážek v daném regionu a cestám, jak tedy eh, čistit takovým způsobem, aby eh, bylo co nejméně ohroženo životní prostředí a eh, především, aby se snížila pravděpodobnost nečištění okolní půdy a řek. Ehm, to jsou tedy kroky, které se doporučují. Ehm, důležité je, aby se odpady neukládaly přímo na místě. Ehm, a my si také uvědomujeme, že tyto nové postupy jsou poměrně nákladné, jsou nezbytné infrastrukturní zásahy, je to v oblastech, kde je třeba nedostatek prostředků, kde je nutné kontrolovat náklady a maximalizovat eh, dopad investic. Účetní dvůr došel k závěru, že pokud jde o investování formou spolufinancování eh, infrastruktury a infrastrukturních projektů, tam se velice často stává, že projekty nejsou využity maximálně na plnou kapacitu. A já se domnívám, že zde se nabízí poměrně rozumná cesta, jak pokrýt náklady. Uvažuje se o tom, že se omezí disponibilní prostředky, eh, ale zároveň je snaha splnit potřeby. Vznikla totiž určitá eh, zvýšená kapacita, eh, kterou se zcela plně nedaří využívat a nedaří se ji financovat. Proto je důležité, aby Ehm, čističky odpadních vod dokázaly pracovat za co nejnižších nákladů a zároveň aby ehm, pracovali podobně jako referenční zařízení. Já bych rád ukončil ještě své vystoupení doporučeními v oblasti cenové politiky eh, pro spotřebitele. Vzhledem k tomu, že se snažíme zavést správné ehm, ocenění eh, služeb vodného a stočného. Důležité je, aby takto uživatel služeb eh, získal co nejvíce, protože toto představuje 4% nákladů eh, domácností. Právě cena vodného a stočného je důležité, aby eh, tato služba byla dostupná. Pokud ale jsou náklady, respektive ceny příliš nízké, hrozí nebezpečí, že infrastruktura nebude dostatečně udržována a v důsledku toho se zhorší kvalita kvalita čištění odpadních vod. Proto je nutné stanovit správnou úroveň cen e, i s využitím dalších prostředků, e, které jsou samozřejmě omezené. Děkuji vám za pozornost a rád bych vyzval e, členy výboru, aby se ptali, aby kladli otázky pro mě, pro můj tým. Velice rádi je zodpovíme. Děkuji. Já chci, děkuji pane Puferne, já chci upozornit, že jsme skutečně pod časovým tlakem. Pan Tamáš Dojč. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, já to schrnu za tři minuty. A i protože eh, si uvědomuji přísná pravidla, která nám stanovila paní předsedkyně. Chtěl bych nejprve poděkovat panu Pufanovi a eh, účetnímu dvoru za jejich zhodnocení za jejich zprávu. Několik důležitých čísel za rok 2006 programovací období bylo vydáno 2,1 miliard eur eh, ve čtyřech členských státech povodí Dunaje. A to na vývoj čističek odpadních vod eh, s tím, že za rok 2007 až 2013 eh, šlo o 5,8 miliard euro. To znamená, že došlo k podstatnému růstu a v současné době jsou už k dispozici jiné objemy finančních prostředků na vynakládání této oblasti. Jak moje zpráva, ale i zpráva účetního dvora uvádí, existují čtyři důležité otázky, které účetní dvůr klade já bych je nechtěl všechny vyjmenovávat, ale můžeme z toho odvodit tři závěry. Za prvé, eh, nadměrně rozsáhlé projekty, těch je překvapivě hodně, představují jednu třetinu všech projektů ve čtyřech členských státech této kategorii. A to samozřejmě eh, poukazuje na problémy s plánováním v členských státech. Dále čerpání finančních prostředků a absorpční kapacita představuje problém. Například nejlépe si vedla Česká republika z těch čtyřech států. Maďarsko už je na tom trochu hůře. Ehm, Slovensko a Bulharsko už jsou na tom zase hůře a Bulharsko tedy na konci seznamu co do absorpční kapacity a využití fondu a odpovědná politika cen stočného má velký význam. Měli bychom mít takový soubor, který bude motivovat domácnosti k tomu, aby se napojili na existující kanalizační síť a zároveň ale by působil před plítváním vodou. A moje doporučení v tomto smyslu vychází z logiky doporučení účetního dvora. Chtěl bych zdůraznit, že v roce, eh, podle směrnice 91 tak jak to zdůrazňují různé dokumenty i zpráva účetního dvora, je v tomto smyslu již zastaralá a měla by být novelizována. Děkuji. Děkuji. Já připomínám, že eh, řečnická doba je jedna minuta. Paní kolegyně Ayala Center, prosím. Děkuji, paní předsedající. Co se týče problémů uvádění těchto čističek do provozu, jako je to u nás. Já jsem eh, navštívila řadu takovýchto čističek v různých členských státech. Eh, mohu říci, že po té návštěvě těch eh, staveb, těch stavebních míst jsem tam viděla mnoho technických překážek a problémů, co se týče implementace Byly tam velké technické překážky, nedostatek odborníků. To byl velký problém a my, my jsme to zkoumali z hlediska fondu soudržnosti v Polsku. Ku příkladu byl nedostatek odborníků a inženýrů, kteří by mohli přímo na stavbách pracovat. lidé, lidé třeba eh, navštívili nějaký školicí kurz a potom eh, po absolvování kurzu odjeli do zahraničí, třeba do Spojeného království a takové školení bylo velice nákladné a bylo investováno nemálo času. Eh, ty firmy investovaly do těch lidí, to znamená stavební firmy, a vysvětlili nám, že je to velice znepoko- znepokojuje. Ano, omlouvám se. Děkuji. Kolega Zdechovský. Tak já zkusím tu jednu minutu dodržet. Já se chci jenom zeptat na udržitelnost infrastruktury, eh, protože zde bylo v této zprávě, děkuji za tuto zprávu, děkuji zpravodaji za velmi podrobný vhled do problematiky a, a děkuji i eh, Evropskému účetnímu dvoru za k, velmi kvalitní zpracování, ale měl jsem tady příliš málo informací ohledně toho, zda vlastníci infrastruktury vybudovali dostatečné finanční rezervy aby umožnili adekvátní údržbu. Problém dneska infrastruktury, především té budované z evropské peněz, je udržitelnost. To znamená, mě zajímá, jestli za pět let tato infrastruktura, která nyní byla vybudována, bude ještě fungovat a po případě z jakých peněz bude, bude placena. Takže bych byl rád za toto doplnění. Vielen Dank. Ich habe mich auch auf die Rednerliste gesetzt. Um, Sama jsem se také dala na eh, seznam řečníků. Já mám také otázku na pana Pufena. Jednou z eh, dotčených zemí je Rumunsko. Je normální, že vlastně eh, vlastně lidé ze stejné země přijedou dělat audit do své země také, to je spíše otázka na účetní dvůr. A paní Toševa. pan Margas. Mě by zajímalo, jaké závěry účetního dvora v rámci eh, nového, eh, nového tedy finančního výhledu a jak se, to, jak se to promítlo do těch dokumentů. Děkuji, máte slovo. Thank you, uh, um, thank you very much. Děkuji. Já bych také rád poděkoval zpravodaji a účetnímu dvoru za významnou práci. My už jsme předali řadu otázek. My přijímáme mnoho doporučení účetního dvora, jestli na to jste se ptala, paní předsedající. Existuje několik konkrétních problémů, které se týkají eh, vlastně požadavku na eh, vlastně uvalení požadavku na výkaznictví, na, na hlášení tedy ze strany členských států, hlavně co se týče poplačního ekvivalentu 2000 a e, my se e, už zabýváme tedy těmito e, povinnostmi v rámci směrnice pro čistou vodu nebo pro čištění vody a členské státy měly povinnost hodnotit, které aglomerace by mohly přispět ke zhoršování vodního prostředí takže to se diskutuje i v rámci další legislativy, eh, která se zabývá životním prostředím a za druhé vzhledem eh, ke slabým správním kapacitám eh, v členských státech toto by představovalo tedy nepřípustné správní náklady a nároky na tyto státy. Doufám, že to stačí jako odpověď na vaše otázky. Pane Tamáši, a jinak rád odpovím, jestli máte ještě další otázku. Já jsem to, já jsem to nepochopila, prosím, eh, eh, prosím, eh, abyste odpověděl znovu na otázku, kterou jsem měla, co se týče jak plní, toho, jak plníte závěry účetního dvora. všechno, co se týká absorpční kapacity, se eh, řeší od roku 2014. Vznikla zvláštní pracovní skupina pro tyto členské státy. Také sestavujeme mechanismus pro budování kapacit, kapacit eh, pro ochranu životního prostředí. Eh, ve zprávě se hovoří o takzvaném strukturálním rámci implementace, kde pomáháme těmto zemím, máme v tom pilotním programu sedm zemí. Já sám jsem z Generálního ředitelství pro životní prostředí rád eh, podrobněji eh, po konzultaci s dalšími službami vám eh, odpovím, odpovím co se týče dopadů nového MFF. Děkuji. Děkuji. Také na, na tom trváme, protože chceme, chceme Eh, chceme eh, vědět, jestli to, co zde děláme, eh, jestli má také nějaký skutečně reálný dopad. Pan Javor se ještě hlásil, jedna minuta. Děkuji, paní předsedající. V rámci jedné minuty bych rád poukázal na jednu důležitou věc, a to je otázka nadměrných kapacit. Pan Deutsch, náš zpravodaj, správně řekl, že je to důležitá věc, ale já jsem to mezi jeho doporučeními nenašel, aby to bylo také doplněno do eh, právy komise o absolutoriozi, o eh, protože přesně takhle se plítvají peníze. Já jsem o tom také hovořil s paní Georgievou. V některých případech dovolte, abych uvedl jeden příklad, v jedné čističce eh, vody eh, v Maďarsku ve městě Debrecen. Tam ta kapacita té čističky je 3,5 eh, krát větší než celkový počet obyvatel města. A vzhledem k tomu, že lze počítat s určitou, s určitou rezervou v kapacitě, Zcela zřejmě existují i projekty, které jsou zbytečně nadhodnoceny, vynakládáme na ně mnoho peněz a ne kvůli tomu, že bychom je potřebovali, ale protože prostě chceme veliký projekt, abychom mohli vydat plno peněz a proto také politika soudržnosti a další, eh, a další eh, evropské fondy jsou zneužívány. Herr vom Europäischen Rechnungshof, bitte. Pan Pufan z Evropského účetního odboru. Mulțumesc, doamna președintă. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Takže nejprve k těm otázkám, které byly adresovány na mou osobu. Ano, souhlasím s tím, co řekla paní Ayala Sanders. Jistě jsou zde ohromné problémy, potíže, pokud jde o jednotlivé eh, instalace, o jednotlivé čističky, o výstavbu, nedostatek odborníků, expertů v tomto ohledu. Obecně řečeno, ty projekty samozřejmě vyžadují určité plnění konkrétních etap, jsou tam určité etapy jednotlivých studií, které musíme provádět. Samozřejmě konkrétní problémy některých regionů, například dochází k vylidňování z určitých částí z konkrétních regionů, kterých se týkají například tyto instalace. Já jsem například 20 let pracoval eh, u nás v Rumunsku na účetním dvoře a v podstatě my máme zákon, který vyžaduje, aby eh, tam přímo eh, na té stavbě pracovali opravdu buď ekonomové, nebo právníci, nebo určité konkrétní profese. A když provádíme teda takový audit, tak samozřejmě můžeme využívat i konkrétní specialisty, například inženýrské profese a tak dále. Samozřejmě, že do budoucna když budou prováděny konkrétní kontroly na vyšší úrovni, tak budou vyžadovat konkrétní určité profese, experty, odborníky eh, najímány přímo na místě. A pokud jde o zprávu těchto odborníků ohledně kvalit kvality těchto staveb, tak samozřejmě, že to sebou nese určitou civilně právní odpovědnost. To znamená, že takový odborník musí být opravdu eh, zaměstnán institucí, pro kterou provádí takovou zprávu, takové šetření či kontrolu. A mm, teda k vaší konkrétní otázce, paní předsedkyně, to, že já jsem byl vybrán rovněž pro eh, tuto verifikaci a Rumunsko bylo vlastně předmětem této zprávy. Já jsem byl sice autorem, rovněž spoluautorem, já jsem začala ale pracovat v červenci 2013 na účetním dvoře a byl jsem v takové, ehm, v podstatě 6 měsíců jsem pracoval v jiném oddělení a od roku 2014 jsem byl v oddělení číslo 2. Pan Bauer, můj rakouský kolega byl zodpovědný předtím za tuto zprávu a já v podstatě eh, jsem dostal eh, tuto, nebo zjedil jsem tuto mm, zprávu od pana kolegy v pověření předsedy celého účetního dvora. Čili tak jsem se vlastně já osobně dostal k té problematice. Není tomu tak, takže tím jsme se dostali ke konci tohoto bodu. Já děkuji za veškeré informace a budeme čekat na doplňující informace komise. Tím se dostáváme ke zvláštní zprávě 8 z roku 2015 o eh, podpoře eh, mikropodnikatelů. Paní, eh, máme tady Ivanovou za Evropský účetní dvor. Paní Ayala Zender je naše zpravodajka. Paní Ivanová má slovo, prosím. Thank you very much, uh, Madam Chair, honorable member. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážení poslanci, poslankyně. Je pro mě skutečně velikým potěšením opět se moci zúčastnit na vaší schůzi, vašeho výboru pro rozpočtovou kontrolu. A nyní vám předkládám tuto vážní zprávu, zda skutečně teda uh, řeší finanční podpora EU odpovídajícím způsobem potřeby mikropodnikatelů. Ráda bych poděkovala především paní Ajale, která připravila pracovní dokument nejen k tomuto tématu. Ráda bych poděkovala i vašemu výboru, vašim členům za to, že skutečně, tak jak je vaším zvykem velice rychle po zveřejnění naší zprávy, která přišla před letní pauzou, již dneska vlastně máme možnost ji u vás prezentovat, čili děkuji za tuto rychlou reakci. Jestli dopolíte několik informací ohledně tohoto tématu, ohledně relevantnosti tohoto tématu, jistě víte, že mikropodnikatelé by mohli hrát velikou roli, pokud jde o boj proti inkluzi, zaměstnanost, pokud jde o startupy, pokud jde o pracovní místa, že samozřejmě mají problém, pokud jde o přístup na konvenční um, trhy z půjčky a samozřejmě jim poskytujeme určitou finanční podporu, tak aby jsme přemostili tyto finanční problémy. Tato finanční podpora se poskytuje především ESF, především sdílené řízení v rámci tohoto období a nebo rovněž přímo granty nebo nějakým dedikovaným finančním nástrojem, který umožňuje přístup k půjčkám, k nástrojům, k zárukám finančního charakteru. Dalším důležitým zdrojem financování je, Evropy, je European Progress Network Finance Facility, to znamená, je to finanční nástroj, který máme k této dispozici v rámci přímého řízení a je implementován Evropský investičním fondem, eh, zastoupení komise a rovněž umožňuje přístup k mm, úvěrům či zárukám. 96 z 117 operačních programů, které mají členské státy mm, v období roku 2007 až 2013. Máme tam pod, především hlavičkou podpora eh, eh, oseveče a startupů. Je tam asi 2,4 miliardy grantů, které to úplně přesné číslo, pokud je o mikropodniky, tak nemám k dispozici, z ESF finanční nástroj, který rovněž představuje 650 milionů eur do roku 2013 a EPMF to bylo 2,3 miliardy od roku 2010 až do roku 2013. 103 milionů máme z evropského rozpočtu v rámci této částky, čili jak vidíte, je to opravdu docela, eh, jedná se o veliké částky. Na co jsme se zaměřili? V rámci auditu cílem bylo především zhodnotit, zda ty potřeby mikropodnikatelů byly řešeny, byly vyřešeny prostřednictvím Evropského sociálního fondu na jedné straně a na druhé straně v rámci EPMF finanční podpory. My jsme navštívili pět členských států Německo, Řecko, Itálie, Polsko a Rumunsko a snažili jsme se právě hodnotit, za ta finanční podpora v rámci ESF fondu, grantů, finančních nástrojů a zároveň v rámci EPMF skutečně přinesla ty kýžené výsledky a pomohla mikropodnikům. Rovněž jsme hodnotili úroveň dostupných informací, na úrovni členských států, komise, pokud jde o implementační náklady různých finančních mechanismů, které se využily. K čemu jsme dospěli? V rámci tohoto auditu zjistili jsme mnoho nedostatků v rámci programování, designování mm, této podpory mikropodnikům, jelikož tato podpora byla obecně poskytována bez nějakého rozsáhlejšího hodnocení potřeb mikropodniků. Některé finanční nástroje ESF fondů bohužel mají nadhodnocené částky, protože tam například nebyla dostatečná strategická analýza, neadekvátní systémy řízení rizik. Dále jsme tam hodnotili reportovací, vykazovací systémy v rámci ESF, které, byly, ne, které mm, nebyly dostatečné, protože tam byly nedostatečné informace, pokud jde o plnění a v podstatě to vyústilo k takovým situacím, že jsme nemohli dospět nějaké, nějakým závěrům, pokud jde o efektivitu těchto prostředků a jejich využití mikropodniky. Zároveň eh, nebyla dostatečná informace ohledně implementačních nákladů těchto finančních nástrojů a grantů v rámci fondů, které jsou k dispozici v rámci ESF fondu. A jedna z takových pozitivních věcí, kromě těch nedostatků, byla ta, že v podstatě asi polovina těch mikropodniků, které například mikropodnikatelů byla nezaměstnána v minulosti. A v podstatě průměrná částka většinou odpovídá tomu, co potřebují v rámci svých podniků. Celkové závěry našeho auditu jsou následující. Evropské finanční prostředky pro mikropodniky by mohly být lépe zacíleny, lépe přístupně, přístupněny, jakmile by byly ty specifické potřeby adekvátním způsobem zhodnoceny, analyzovány. A pokud jde o nedostatky, Přišli jsme s různými doporučeními, které by měly reagovat na tyto oblasti, kde potřebujeme zlepšit efektivitu, účinnost využívání eh, fondů, které jsou k dispozici. A doporučili jsme členským státům provádět analýzu potřeb při designování těchto finančních nástrojů a přípravě operačních programů, jež zahrnují evropské finanční podporné prostředky pro mikropodniky. Dále jsme doporučili komisi, aby v podstatě tyto prostředky jak si podmínila s určitým systém, robustním systém vykazování a zároveň jsme doporučili komisi členským státům to, aby ten návrh, ten design, aby vlastně tyto finanční mm, opatření designovali takovým způsobem, aby se dostali například k znevýhodněným e, sociálním skupinám, k nezaměstnaným. A v neposlední řadě jsme doporučili komisi, pro období až do roku 2020 analyzovat náklady potřebné z implementaci grantů, záruk, různých finančních nástrojů, tak abychom viděli takový přesnější obrázek skutečné úrovně těchto implementací těchto prostředků, řekněme využívání osvědčené praxe za rozumné náklady a tak dále. Myslíme si, že to by mělo přispět k lepší a účinnější evropské finanční podpoře pro mikropodniky podnikatele. A doufám, že všechny tyto informace rovněž budete považovat za užitečné i vy ve vašem výboru um, při vašem rozhodování. Děkuji vám za pozornost a samozřejmě se těším na vaše připomínky a dotazy. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. A teď eh, paní kolegyně Ayala Center, paní zpravodajka. Děkuji, paní předsedající. Já chci poděkovat účetnímu dvoru za jeho zprávu o finančních nástrojích, které pomáhají podporovat mikropodnikatele a mikropodniky vzhledem k tomu, že hovoříme o podnicích s méně než deseti zaměstnanci. které mají eh, malé finanční prostředky, ale přesto představují kolem 90 všech evropských podniků a proto vytvářejí vlastně lví podíl pracovních příležitostí eh, v této složité době v Evropě. Tito podnikatelé eh, představují startupy, nejnovější nejmodernější inovátory a to vyžaduje nemalé investice pro dosažení ziskovosti. A potom jsou zde jiné mikropodniky, jako třeba eh, podniky OSVČ, eh, lidí, kteří se snažili vybřednout z nezaměstnanosti a jedná se i o někdy lidi, kteří nějakým způsobem obcházejí sociální systém. Takže, eh, takže se to týká široké kategorie eh, drobných podnikatelů a OSVČ. Je tady veliká rozmanitost, veliká pestrost. Děkujeme tady účetnímu dvoru za to, že měl na paměti tu obrovskou rozličnost lidí, kteří spadají do této kategorie. To byl velmi obtížný úkol, protože vlastně máme před sebou mnoho nejrůznějších situací těchto lidí. Máme tady dva rozlišné nástroje. Evropský sociální fond, to je důležitý nástroj, který pokrývá mnohem více záležitostí než jenom mikropodniky a jeho mandát je proto velice obecně nastaven a vzhledem k tomu je obtížné jej přímo nastavit na specifické potřeby mikropodniků a jejich potřebám mikrofinancí. A to nás ovšem může svést k chybným závěrům, že ESF je nějakou doptací a že by to nebylo vlastně pro ty podniky dobré. Přitom dotace skutečně mohou významně pomoci takovým mikropodnikům, ovšem je potřeba je na míru ušít velikosti toho podniku a jeho specifickým potřebám. Co se týče specifického nástroje pro eh, mikrofinanční eh, úvěry a záruky, to je zcela nezbytné pro malé podniky a startupy. Aby vůbec mohli začít komunikovat s finančními institucemi a aby získali přístup k financování. Někdy je ten typ podpory ne zcela užitečný pro takovéto malé podniky. A proto je potřeba přizpůsobit financování těmto podnikům. A to někdy se děje zakládáním rodinných podniků, mikropodniků, jde to různými směry. Já tedy doporučuji, aby oba dva nástroje se vzájemně doplňovaly. Sociální fond by se měl lépe přizpůsobit těmto potřebám a také prosím účetní dvůr, je potřeba, aby ve svých závěrech nesrovnával různé věci. Máme čtyři kolegy, kteří se hlásí o slovo. O slovo eh, kolega de Jong. Eh, eh, Já se setkávám s řadou mikropodniků, malých podniků a pro ně je Brusel příliš daleko. A Um, oni mají pocit, že to probíhá všechno někde jinde. Oni nevědí, jak se dostat k finančním prostředkům, k půjčkám a podobně. A proto si myslím, že um, účetní dvůr by se měl zaměřit na to, jak lépe zacílit práci právě potřebám těchto mikropodniků. Zároveň se zdá, že někde existuje dobrý základ, jinde vůbec tyto možnosti nejsou. A proto pro účetní dvůr je důležité ověřit, zda tedy se skutečně finanční prostředky dostanou k příjemci. A e, to je něco, e, co považuji za důležité e, pro absolutorium mm, a tak, aby se dostali skutečně k těm potřebím. Myslím si, že zpravodajka to již navrhla, ale mělo by to být ještě zdůrazněno. Like Apologies, um, omlouvám se, omlouvám se, paní předsedkyně, děkuji za slovo a blahopřeji eh, k této zprávě, blahopřeji také paní zpravodajce. Důležité je, že tady nehovoříme o nějakých zanedbatelných částech právě naopak. A jak zpravodajka uvedla, že 90 všech podniků v EU je zařazeno do kategorie mikropodniků. Musíme tedy být velice opatrní a zajistit, aby finanční prostředky šly správným směrem, protože ty mohou něco dokázat. Já si myslím, že půjčky jsou lepší než granty, protože eh, finanční prostředky, které pocházejí z rozpočtu EU, pokud jsou poskytnuty formou úvěru, se mohou vrátit. To je velice důležité. Obecně souhlasím s doporučeními paní zpravodajky také zdůraznila, že zhruba ve 20 zemí podle eh, v rámci programu EPMS eh, bylo vydáno 23 tisíc mikroúvěrů, celkově 208 milionů. Co ale těch osm zbývajících států? v situaci, kdy jenom 20 zemí um, dostane tyto finanční prostředky, proč zbylých 8 členských států prostředky nedostalo. Myslím si, že je také důležité si uvědomit, nebo těch 22, uh, eh, abychom se snažili získat maximum informací o tom, jak zde působí Evropský sociální fond uh, z hlediska dostupnosti grantů. Víme o tom, jak fungují úvěry, mikrouvěry, ale jak to vypadá s granty. Tam informace chybí. Mám jenom takový postřeh. Spravodajka kritizuje učení dvůr, že se zaměřuje příliš mnoho na dodržování pravidel, místo na, aby se zaměřil na výsledky podniku. V tomto případě si myslím, že kritika není odůvodněna. Pokud totiž provádíme audit finančního mechanismu, musí účetní dvůr zajistit skutečně spolehlivé dodržování pravidel. A e, dodrž, to je základní odpovědnost dozorového orgánu v oblasti financí, aby se finanční prostředky prostředky správně směrovaly a správně vynakládaly. Samozřejmě eh, výkonnost, výsledky mají také svůj význam jistě, mm, ale eh, dodržování postupu je stejně důležité. A poslední věc, kterou chci říci, co se týče účetního dvora. Pět států, eh, pět států bylo zkoumáno. Proč jenom pět států bylo podrobeno tomto šetření? Děkuji a omlouvám se za dlouhý projev. Paní kolegyně Lope. Eh, no Děkuji, paní předsedající. Já se pokusím dodržet jednominutový limit. Já chci také hovořit o rozdílu mezi těmi dvěma nástroji. Nástrojem Progres a Evropský sociální fond. Souhlasím eh, se zpravodajem v tomto ohledu. Teď je důležité mít na paměti, že mezi těmito dvěma nástroji je veliký rozdíl. Ten nástroj Progres a Evropský sociální fond se hodně liší, zvláště co se týče programovacího období 2007 až 2013. Tehdy byly eh, ty eh, nástroje vlastně nastaveny, co se týče nástroje Eh, progres měly pomoci k mikroúvěrům těm, kteří by neměli přístup k tradičním úvěrům, zatímco Evropský sociální fond má mnohem širší eh, zásah. Nechci opakovat předřečníky. Porovnávat takovéto dva zcela odlišné nástroje je velice eh, riskantní, chceme-li se dobrat nějakých smysluplných závěrů a jejich a toho, jak jsou tyto nástroje prováděny. Je potřeba tedy mít na paměti, že oba dva nástroje jsou důležité, jak ESF, tak nástroj Progress a je obtížné analyzovat jejich účinnost tímto způsobem. Každé euro se investuje jinak, jak si prostě podle individuální osoby a podle individuálního podniku. My musíme respektovat rozdíly a jedinečnost každého podniku a každého podnikatele. Musíme být obezřetní, co se týče eh, interpretace eh, eh, účinnosti. Pan Zdechov. Já jsem zvyklý vás poslouchat, takže se zase do té jedné minuty vejdu. Nejdřív děkuji všem, kteří se na tom podíleli stručně, personálně potom poděkuji. Já mám pět takových připomínek. První připomínka, která, která je, je vizibilita tohoto projektu. Tady je velice nízká. Opravdu to se musí změnit. To je něco, co dokáže rozhýbat evropskou ekonomiku. A tamhle ten projekt je velice důležitý a proto je potřeba tu vizibilitu u těch projektů eh, vyžadovat. Pak další eh, věc, kterou bych chtěl, je monitoring a hodnocení. Chtěl bych změnit, aby se opravdu někdo zabýval konkrétně, co to přineslo a co to přineslo dané ekonomice. Jsou určité nástroje, kterým se dá měřit právě efektivita půjčování peněz a rozhýbání ekonomiky. Pak, eh, pak je to Eh, určitá měřitelnost úspěchu, jak byl ten projekt úspěšný v dané zemi a dál nebudu hovořit, ty dva body si nechám personálně, jinak bych nestihl tu jednu minutu. Danke, Kollege Novakov, eine Minute, danke. Vielen Dank.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 Uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se pokusím o maximální stručnost. Děkuji účetnímu dvoru za tyto informace, protože samozřejmě nebylo snadné s těmito informacemi pracovat, protože to je jako když zasadíte strom dnes a zítra čekáte jablka. E, mikropodniky mají dlouhou e, životnost a musíme zajišťovat jejich přežití a trvalou udržitelnost. Musíme tedy sledovat všechny ukazatele. E, a chci zdůraznit, že musíme lépe určovat a zjišťovat potřeby mikropodnikatelů. Někteří Některé z nich ve zprávě zmíněny jsou, ale nejsou tam všechny. Pak se setkáváme se zásadními problémy, s nimiž se startupy potýkají, protože jedně pokud budeme znát potřeby, můžeme zacílit ty správné nástroje na jejich řešení. A také nemusíme srovnávat různé nástroje, spíše bychom měli usilovat o synergii na straně 13 je tabulka například, kde iné synergie je zcela nevyhnutelná, ale zmíněna tam není. Synergie mezi různými nástroji, to je to, co chybí. A poslední věc, kterou chci zdůraznit, myslím si, že by tam mělo být více příkladů dobré praxe, jak se nástroje využili, protože to nám pomůže do budoucna. Děkuji. Děkuji. A slovo nyní má paní ředitelka Suková Točeva, k DG pro zaměstnanost a možná nám zodpovíte eh, i na tu otázku, co vlastně v té zprávě už se eh, vyřešilo eh, z nového nařízení na léta 2014 až 2020. Vážená paní předsed, předsedkyně, vážení členové výboru, komise vítá zprávu, která hodnotí mikrofinanční nástroje pro mikrofinancování jako obecně užitečné a potřebné. A co se týče doporučení zprávy chci říci, že obecně je zde poukázáno na slabiny této zprávy. Těmto slabinám se vyhneme, až bude eh, plně proveden regulační rámec, eh, rámec na období 2014 až 2020. My potřebujeme ještě další vstupy od členských států za tímto účelem, jedná se o sdílené řízení. Zvláště chci zdůraznit že nový právní rámec posiluje požadavky na programování a e, fázi projektování tím, že tam bude e, povinné hodnocení ex ante, co se týče fondů e, a finančních nástrojů. Mimo to, nový regulační nástroj zavazuje řídící orgány poskytovat údaje o provádění finančních nástrojů pomocí zvláštního oddílu ročních implementačních zpráv ty, ta, e, ty zprávy budou vycházet nejenom z finančních e, nástrojů, ale i pákových e, efektů finančních nástrojů. Akceptujeme doporučení, které byla, která byla podána z, soudu a už je provádíme s výjimkou toho, které po nás chce komparativní analýzu na nákladu na provádění různých nástrojů, což je podle nás trochu neuměrné. Eh, domníváme se, že přidaná hodnota takové práce by neodpovídala eh, vynaloženému úsilí. To provádění eh, programovacího období v roce 2007 až 2013 bude pokračovat ještě až do, roku, do konce roku 2015 a co se týče ESF, hodnocení ex ante a všech finančních nástrojů tedy bude k dispozici až později. Co se týče pracovního dokumentu a dalších doporučení, vítáme návrh Eh, zprávy paní Ayala Sender a uvědomujeme si, že v předchozím programovacím období tam byl problém eh, doplňkovosti eh, nástroje facility a ESF, ale v letech 2014 až 2020 jsme otevřeli možnost provádět operační programy a financování ESF i pomocí vlastně nových jednodušších nástrojů, což byl bývalý nástroj progres a e, příjemci budou e, informováni o těchto nových synergií různými informačními kampaněmi a setkáními. Máme nový pracovní program, v tomto směru, co se týče finančních nástrojů ESF, už jsme zorganizovali několik událostí pro zvyšování povědomí a také chceme zajistit, aby finanční nástroje e, a z různých tedy zdrojů by přispívaly eh, ke zvýšení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. K tomu chci něco říci. Eh, eh, vy jste nám tady co si Eh, přečetla, ale eh, neodpověděla jste eh, vůbec na nic na tě, z těch sedmi otázek, které jste padly. To také není spravedlivé. My máme právo na odpověď. Já jsem si zapsala ty otázky kolega, kolegy Hejse, proč 20 zemí, co z těch zbylých 8. Prostě byla tam řada otázek, dostaneme tedy odpovědi písemně, nebo jak to bude? Možná, jestli dovolíte, aspoň ty otázky, které se týkaly mikrofinancování v rámci progresu. Já jsem byl zodpovědný za tuto záležitost kolegyně za ESF. Pane, pane Hejsi, pokud je o ten počet členských zemí, v současné době je to 23, které jsou čerpají, už to není pouze 20 a rovněž bychom chtěli říci, že tento nástroj v podstatě je založen na požadavcích. To znamená, že potřeba, aby členský stát vyjádřil potřebu, musí požádat, aby došlo o tuto podporu a pouze pokud jde pokud máme tento požadavek, tak ten členský stát je poté pokryt tímto programem. Některé státy prostě nemají takový zájem. Dovolte takový příklad. Finsko mají úžasné národní opatření v tomto ohledu, čili nepotřebují čerpat z evropského nástroje. V Německu například mají specifický právní rámec, který umožňuje pouze bankám půjčovat v tomto ohledu, čili to je jeden z důvodů a například jiné tady jsou malé, Lucemburg nebo Malta, aby vůbec mohli čerpat, čili proto nepokrýváme všechny členské státy. No, ale to byla otázka kolegy před vámi, pokud, který sedí před vámi, monitorování, hodnocení a tak dále. Pokud jde o mikrofinance v rámci progresu, máme takové hodnocení v poločase, který jsme zaslali Evropskému parlamentu. Je to dlouhý dokument a mnoho informací, které se týkají dopadu celého tohoto nástroje pokud jde o implementaci a kontrolu a dále, to byla ta viditelnost těchto projektů, tam stoprocentně souhlasím, musíme zvýšit viditelnost u těch projektů na EU úrovni, pokud jde o poskytování mikrofinancí. Děláme vše, co můžeme v tomto ohledu 19 října, za několik týdnů bude takový Evropský den mikrofinancování ve všech členských státech, bude probíhat zde i v Bruselu. Královna se toho zúčastní, čili děláme skutečně vše, co je v našich silách, všem není to vždycky jednoduché. Děkuji vám. Děkuji. A mohl byste také přesně říci, co se týče tedy eh, toho, jak eh, účetní dvůr reagoval na, eh, ta, na ty prozby o upřesnění. Paní Ivanová. Děkuji. Ráda bych poděkovala za všechny poznámky vašich kolegů, kolegyň i vás. My samozřejmě bez všechno zapsali a slibuji, že se na to podíváme. Budeme se snažit v naší další zprávě ještě zlepšit všechny tyto informace. Ovšem, jestli dovolíte, tak bych se zaměřila na několik bodů, o kterých se zmínili kolegové, paní spravodajka, paní Lope. Všem bych ráda poděkovala za to, že se, se zmínili o těchto problémech. Samozřejmě, pokud jde o různé typy nástrojů, rozdíly, my musíme analyzovat opravdu různorodost všech těchto nástrojů a my opravdu my to nechceme nějak srovnávat, nesrovnatelně, neříkáme, že EPMF je lepší než ESP a tak dále. Vše, o co se snažíme v rámci tohoto auditu výkonnostního, je nezávisle zhodnotit účinnost, efektivitu obou těchto nástrojů, protože oba slouží stejným cílům, oba se snaží pomoci mikropodnikatelům a poté už je na členských státech si zvolit, který z nich lépe vyhovuje jejich místním potřebám. Občas například prostě mohou sdílet nějaké společné koncepty, struktury, EPM, FIS, e, pokud je o právní strukturu nebo to, že je tam určitá možnost opětovného využití finančních prostředků, když dojde k uvolnění pro beneficienta. Čili opravdu poté je na národní úrovni i na evropské úrovni, aby se rozhodli, který prostředek je nejlepší. V některých situacích je lepší grant, v jiných záležitostech, v jiných projektech to bude nástroj EPMF, e. čili skutečně naším záměrem opravdu nebylo nějak porovnávat nesrovnatelné a oba tyto nástroje nějak. My prostě jsme, jsme chtěli zjistit, jak jsou účinné, jak jsou účinné oba tyto eh, nástroje při pomoci finanční pomoci mikropodnikatelům. Další důležitá záležitost se týkala to, jaký je ten rozdíl na jedné straně mezi dodržováním pravidel, na druhé straně výsledky a plněním. Ráda bych řekla, že se dělali obě dvě tyto části, to znamená i to plnění, to znamená v naší zprávě vidíte i určité prvky, které se týkají dodržování pravidel, kritéria, na druhé straně ty výsledky, samozřejmě se snažíme hodnotit efektivitu, účinnost a ty tři auditní otázky jsme samozřejmě podrobili všem kritériím, vidíte to například v, v 20, 39, kde se opravdu snažíme hodnotit efektivitu účinnost, financování pro mikropodnikatele. Další otázka, na kterou bych ráda odpověděla, ohledně členských států, proč pouze pět členských států. Víte, to je takové, takový obvyklý počet členských států, které navštívíme v rámci takového výkonnostního auditu. Nejde o finanční audit, takže my nemůžeme navštívit celou 28 kvůli různým omezením. My jsme si vybrali právě těchto pět zemí, o kterých jsem se zmínila, které získaly největší finanční prostředky v rámci té kvalifikace, to znamená podpora eh, eh, OSVČ a startupů společně představují 76 alokovaných prostředků eh, Rumunsko sice tam nebyla žádná alokace, ovšem v rámci EPMF právě Rumunsko bylo jedním z největších beneficientů, právě proto jsme eh, navštívili těchto pět eh, členských států a ve 14 členských státech jsme navštívili 18 různých úřadů, které jsou zodpovědny za 22 různých operačních projektů. A samozřejmě, že jsme se snažili i feedback, pokud jde o finanční o opatření v oblasti finanční podpory, která je poskytována podnikatelů. Děkuji. Děkuji za zvládnutí eh, tohoto bodu a my zůstaneme u tohoto tématu. Eh, máme tady paní navrhovatelku Ines Ayala Sender, co se týče provádění Evropského nástroje mikrofinancování progres. Hned tedy bych ráda eh, vlastně vyzvala ke eh, jaksi debatě. Eh, těch 15 bodů, které tady máme před sebou, o těch hovořit nebudeme. Ráda bych vyzvala k debatě o pouze dalších bodech, protože máme před sebou ještě vlastně debatu o společné studii našich dvou výborů o složení expertních skupin, takže nebudeme diskutovat více než 10 minut. A teď má slovo paní zpravodajka, prosím. Ano, děkuji. Máme studii, která Eh, bude předložena konzultační firmou, ale pokusme se prioritizovat eh, legislativní práci, by měla mít přednost. Jde o stanovisko, které se věnuje sice stejnému eh, tématu na první pohled, ale tak tomu ve skutečnosti není. Jde o specifický nástroj pro mikrofinancování a mikropodniky podle iniciativy Progress. Tedy mikrofinancování pro příjemce, kteří potřebují eh, podporu pro vytváření pracovních míst. Jsem proto velmi ráda, že se nám podařilo rozšířit rozsah působnosti na 23 zemí. Eh, to vidím velmi ráda, to vítám a děkuji také všem kolegům ze sekretariátu a jak už tady zaznělo, je velice důležité, abychom to přednesli také výboru pro zaměstnanost. Kladu si otázku, proč tam nejsou všechny členské státy, ale již jsme slyšeli od komise vysvětlení, pokud jde o některé legislativní nástroje, které jsou k dispozici a jsou atraktivnější pro podnikatele. Znamená to tedy, že nástroj progres možná bude vyžadovat určité změny, určité přizpůsobení, abychom dosáhli výsledků, ať už třeba ve Finsku nebo v Německu. Stručně bych to schrnula. Pokud jde o sběr dat, tak eh, sběr dat byl nedostatečný v oblasti trvalé udržitelnosti projektu pro uh, Eh, nejzranitelnější skupiny, skupiny z řad menšin. A uvědomuji si, že komise to již zaznamenala. Nástroj pro mikrofinancování je komplementární práci Evropského sociálního fondu. Proto doufám, jak jste správně řekla, paní předsedkyně, že se podaří v nadcházejícím finančním období udělat dostatek pro tyto skupiny. A e, můžeme také čekat novou iniciativu, která na tuto práci naváže. A nyní, pokud jde o vytváření pracovních míst, e, které e, nebylo zásadně výrazné. Potenciální příjemci byli v mnoha případech vyloučeni z možnosti participace. A jediný důvod, že mohl, proč dokázali pokračovat ve své práci, bylo právě mikroúvěr, který dostali, ten jim to umožnil. Ehm, objevila se řada překážek a eh, ve směru k oběma těmto nástrojům. A na závěr chci jenom podotknout, že tato iniciativa by mohla sehrát pozitivní úlohu například v pomoci žadatelům o azyl nebo uprchlíkům, kteří by se chtěli usadit v Evropě a chtějí pracovat, potřebují pracovat. Řada z nich jsou podnikateli, měli už svůj podnik třeba v zemi původu a musíme uvažovat o tom, jak jim pomoci, eh, aby takto mohli pracovat i nadále. Samozřejmě jsou to lidé velmi zranitelní, proto si kladu otázku, jak zajistit, aby podle nových iniciativ právě eh, přínos dostali tito lidé. Eh, eh, Děkuji, pokusím se dodržet čas. Ano, Ines Sanda připravila velmi komplexní zprávu. Uvědomme si, že jde o nástroj, který je plně zaměřen na zlepšení přístup k finančním prostředkům pro nejzranitelnější skupiny, které se potýkají s největší obtížemi při hledání práce a vůbec s financováním zaměstnání. Uvědomme si, že mezi těmito zranitelnými lidmi jsou lidé, kteří nemají žádnou jinou příležitost najít práci. Potřebují proto nejenom finanční prostředky, ale také podporu a vedení. A e, to je něco, co e, mechanismus progres nabízí. Já si dovolím jenom několik aspektů, které Ines nepojedná. Za prvé potřebujeme, aby se vzájemně doplňovaly mikrofinance a ESF. Zároveň je důležité, abychom se věnovali sociálním podnikům v nedávné době jsme se setkali se zprávou o významu eh, společností, které působí v sociální ekonomice a o tom, s jakými obtížemi se potýkají. Setkávají se s nedostatkem přístupu k úvěrům, k finančním prostředkům a musíme proto podporovat tento přístup, protože to jsou podniky, které vytvářejí pracovní místa a podporují ty nejzranitelnější. Děkuji za Evropskou komisi z DG Zaměstnanost. Tam jde, doufám, že jsem správně vypsala vaše jména. Prosím, děkuji. Eh, paní předsedající, děkuji váženým poslancům. My jsme pečlivě analyzovali váš návrh stanoviska a také stanoviska výboru pro zaměstnanost. My jsme teď eh, debatovali o zjištěních účetního dvora. Hovořili jsme o tom, že by bylo dobré zlepšit mikrofinancování progres a eh, také jsme je vzali v úvahu, když jsme navrhovali další nástroj, a to je třetí vlastně Eh, třetí osa, ta má dva eh, vlastně eh, dvě různé takové podosy. Uvedu dva příklady zlepšení, co se týče doplnění nástrojů pro záruky a úvěry. Nejsou tam nástroje pro budování kapacity a také nástroje pro vlastní mění. O těch lze také uvažovat. Potom k bodu té doplňkovosti EASY a ESF, e jak o tom hovořila zpravodajka, teď je povinnost v rámci nového nástroje EASY eh, poskytnout poradenství a eh, odborné vzdělávání, což souhlasím, že je velice důležité pro eh, koncové příjemce a vzhledem k tomu, k tomu že velice nákladné poradenství a a odborné školení nelze financovat pomocí EASY, doporučujeme členským státům, aby využili ESF. Co se týče, eh, co se týče vytváření pracovních eh, míst, o tom mohu hovořit, ale asi víte, že ten eh, cíl dohodnutý s EIF je 46 tisíc mikropůjček. V průměru jedna mikropůjčka vytvoří dvě pracovní místa, takže to je asi 92 tisíc pracovních míst. To si myslím, že není skromný příspěvek k vytváření pracovních míst. Co se týče té otázky odmítnutých žádostí, jedním z cílů nástrojů je eh, vyhnout se předlužení. Eh, správně se poukazuje na to, že ta cílová skupina jsou lidé znevýhodnění, zranitelní a jsou mnohem více než jiní lidé ohroženi tím, že upadnou do těchto pastí. Proto jsme také vypracovali etický kodex, jehož mimochodem cílem je zabránit tomu, aby tito lidé se předlužili. Takže proto musíme i některé žádosti odmítnout, chceme-li zajistit, aby zranitelní znevýhodnění lidé upadli do dluhové pasti. Co se týče sociálních podniků. Váš poslední bod, jak už jsem řekl, ta třetí osa teď obsahuje i finanční podporu pro sociální podniky. To je nové teritorium pro investice od Evropské eh, unie. Eh, tady jsou možné eh, i půjčky více než 500 tisíc euro a teď jsme eh, eh, ve styku eh, s EIB, jakým způsobem co nejlépe nastavit ty konkrétní nástroje, o nichž zde hovoříme ve prospěch žadatelů o azyl a uprchlíků. Děkuji. Já tedy vycházím k tomu, že se na toto téma ještě budeme setkávat častěji. Já vám děkuji za tuto informace. Teď se dostáváme ke konci. Lhůta pro pozměňovací návrh je 25. září a e, schvalovat se bude 19. října. A teď poslední bod, e, představení společné studie o složení expertních skupin e, Evropské komise a otázka, co se vlastně stalo z toho požadovaného rejstříku. Autory studie je pan Blomeyer a další kolega Mark Field a teď jim hned uděluji slovo. Děkuji. za slovo, vážená paní předsedající, milí poslanci, poslankyně. Jestli dovolíte ještě, než zájme prezentaci, tak několik slov na úvod. Bylo to, bylo to společné úsilí, tuto studii provedla univerzita a i výzkumná pracoviště v Oslu a Bristolu. A Doktor Mark Field je z Univerzity Forsmontu, který je dnes mezi námi rovněž a prováděl doktorantskou studii u těchto expertních skupin komise. Jestli dovolíte několik úvodních slov pro vás, kteří neznáte tuto studii či cíle této studie. V březnu letošního roku jsme byli požádáni o to, abychom se podívali na dvě základní skupiny, které se, dvě základní věci, které se týkají určitého balansu vyrovnání a transparentnosti těchto, prac, těchto Eh, expertních skupin toho, jak fungují. To je propojeno i s určitými revizemi, diskusemi, které probíhaly mezi Evropským parlamentem, komisí, kritika, nedostatku v těchto dvou oblastech. Čili tolik pouze na úvod a nyní Nebudu samozřejmě nějak zde prodlužovat vaši schůzi, protože vidíme, že čas tlačí, takže alespoň klíčové závěry naší studie, pokud jde o transparentnost, o určit určitou vybalancovanost, vyrovnání v rámci těchto expertních skupin a doktor Piel poté se zmíní o hlavních závěrech a poté několik doporučení z naší strany. Takže velice rychle pro ty z vás, kteří neznají tento systém expertních skupin, které fungují v Evropské komisi, Toto jsme zjistili v dubnu 2015, když jsme se poprvé podívali na data na, v rámci rejstříku expertních skupin, který funguje. Je to 830 expertních skupin v dubnu 2015 které představovalo asi 6 tisíc eh, jednotlivých členů a asi 20 necelých 25 tisíc členů, kterým říkáme non-unique členů. Jaký je rozdíl mezi těmito členy? Já například bych byl členem pěti expertní skupin, tak bych byl považován jednoho unikátního jednotného člena, ovšem jelikož ehm, se pracují zároveň v pěti expertních skupinách, tak vlastně eh, eh, představuje pět těch takzvaných non-unique členů. A nyní, jaký je kontext těchto, těchto expertních skupin, komu poskytují poradenskou činnost. Dole na tomto slajdu vidíte takový slide, tako, takové sloupečky jednotlivých DG, těch, které využívají více než 10 expertních skupin pro DG. Vidíte, že Eurostat, Estat, poté je tam GROW, DG, TAX, u, u, které využívají více než 80 těchto skupin. Čili relativně malý počet DG, které využívají většinu z těchto expertních skupin. Ještě jedna důležitá záležitost, vlastně počet těch 30 nebo teda těch počet těch 830 skupin eh, je opravdu obrovský, když se podíváme na to, jak ten systém vypadal. V roce 2016 jsme měli více než mm, 1500 těchto skupin, čili vidíte, že došlo k obrovskému poklesu. Když se podíváme ještě podrobněji na to, kdo jsou, tyto, kdo jsou členové těchto skupin, máme zde čtyři nejdůležitější kategorie, členské státy, samozřejmě 28 členských států, národní administrativy. Dále zde máme dva různé typy individuálních expertů, jednak ty, kteří zastupují určité zájmy ti, kteří zastupují sami sebe, jakožto v rámci své osobní kapacity. A téměř 4 tisíce organizací, které se zapojují do práce v rámci těchto expertních skupin. Když se podíváme ještě podrobněji na tyto organizace, na tomto diagramu, tomu jsme věnovali skutečně obrovskou pozornost, pokud jde o transparentnost a nějaké vyvážení v rámci těchto organizací, které fungují v těchto expertních skupinách vidíme, že velikou část těchto organizací představují různé asociace, združení asi 30%, dále jsou to nevládní organizace asi 15%, dále mezinárodní organizace asi 11%, dále korporátní organizace 10%, 6% akademici a výzkumné organizace. A nyní ten vývoj od roku 2013. Evropský parlament a Evropská komise byli nesmírně aktivní, pokud jde o dialog, o určitou reformu tohoto systému expertních skupin, což vedlo asi do konce roku 2013, kdy my jsme vstoupili na scénu a začali jsme se zabývat tímto vývojem. Toto je docela zajímavé, podívat se na ten vývoj v rámci členství, pokud jde o ty organizace zastoupené v rámci expertních skupin. Možná je to trošku, to vyvolá určitou obavu, vidíme zde veliký nárůst v členství asociací, těch združení, které pod... je to v podstatě taková kategorie, kde si nejsme úplně stoprocentně jistí, jaký zájem představují či zastupují. Další určitá obava možná vyplývá i z toho, že došlo k poklesu organizačního eh, eh, například výzkumných institucí, akademických institucí, nevládních eh, organizací. Klíčové závěry, pokud jde o nějaké vyvážení, zastoupení těchto organizací v rámci diskuze mezi komisí i parlamentem komise hovořila o takzvaném nějakém občním či dobrovolném vyrovnání ekonomických, neekonomických zájmů, že to není nějaká povinnost, že expertní skupiny mají konkrétní mandát, eh, na základě kterého fungují došlo k určitému pokroku mnoha těchto expertních skupin, kde generální ředitelé na úrovni komise se rozhodli, že ano, bylo by dobré, aby to bylo takové vyváženější, pokud jde o složení členství v rámci expertní skupiny, aby tam například i neekonomické, neekonomické hlasy zazněly v těchto expertních skupinách. My ovšem, když se podíváme na tato data, v rámci rejstříku expertních skupin, tak jsme zjistili, že v podstatě je tam veliký počet expertních skupin, které jsou charakterizovány právě takovým nevyváženým zastoupením. V této zprávě je mnoho informací o teda nevyváženém zastoupení. Vidíme, že to vlastně roste, ta intenzita nevyváženého zastoupení. A zároveň je zajímavé to, že jsou to určitě expertní skupiny, kde většina nebo kde vlastně je dominují neekonomické zájmy. Ovšem v těchto expertních skupinách je tam alespoň jeden člen, který zastupuje ekonomické zájmy, zatímco obráceně to nefunguje máme asi 60 pracovních expertních skupin neekonomického zájmu. Někteří generální ředitelé na základě toho vytvořili takovou politiku otevřených dveří, kde skutečně eh, podporují aplikace žádosti ze strany občanských společ, občanské společnosti na zapojení do těchto expertních skupin. A vidíme, že v té korespondenci či dialogu mezi Evropským parlamentem i Evropskou komisí, kdy jsme požádali určitou studii na úrovni jednotlivých generálního ředitele, tak jsme zjistili, že to není úplně funkční, že je obtížné získat takové přihlášky eh, ze strany organizací občanské společnosti. Nebo řekněme, že ta expertiza nebyla dostatečně relevantní ze strany těchto skupin. Čili tato politika, která byla zavedena v roce 2016, ta politika otevřených dveří v podstatě není úplně efektivní. Další záležitost, kterou uznala Evropská komise, je ta, že některé organizace občanské společnosti mají problém zúčastnit se takových expertních skupin, protože nemají dostatek zdrojů. Některé prostě mají menší finanční možnosti než jiné skupiny, proto v roce 2014 došlo k zavedení speciálního systému určitých dávek, my jsme ukončili náš výzkum v červnu letošního roku a zdá se, že v podstatě se moc nevyužívaly tyto speciální určité dávky, finanční prostředky, když jsme o tom hovořili se zástupci DG, tak jsme neviděli nějaké jasné signály toho, že by se podporovalo využití těchto dávek. No a ta první otázka našeho výzkumu zda došlo k zlepšení toho vyváženého zastoupení v těchto skupinách, ty podmínky Evropského parlamentu ohledně vyváženého zastoupení, zda dochází k jejich plnění. Já jsem řekla, ano, no, je došlo tam k určitému pokroku v jednotlivých případech, tak aby lobbysté, kteří jsou registrováni jako jednotlivci, aby tam teda skutečně, aby, byli, eh, aby došlo k mm, změně kategorie v rámci těchto expertních skupin. Ovšem, celkové plnění ještě není úplně dostatečné, je tam například malý pokrok v oblasti konfliktu zájmu. Komise reagovala na doporučení ombudsmana a uznává tam potřebu vytvoření určitě koherentnější politiky, pokud jde o kontrolu konfliktu zájmu. A pokud jde o druhou otázku tohoto našeho výzkumu, to byla otázka transparentnosti. Tam nedošlo úplně k zásadním změnám od okamžiku zahájení dialogu, od okamžiku ukončení um, dialogu s Evropským parlamentem v této oblasti. Ano, to znamená, že tam nejsou eh, řekněme, nějaké povinné, mm, povinná účast v expertních skupinách. Viděli jsme tam určitý pokrok, i v rejstříku těchto expertních skupin jsme viděli důkazy o tom, že více DG využívá takové veřejné eh, zakázky v tomto ohledu, ovšem je to mm, dobrovolné, není to v některých případech úplně nejvhodnější. Komise hovoří, že v podstatě často jde o takovou technickou povahu a určitě expertní skupina právě proto nemohou využívat úplně otevřené tendry, čili toto je argument komise. Došlo k navýšení využívání o, o, právě toho počtu asociaci či združení v rámci té struktury, což je ale problém, protože my nejsme schopni úplně pochopit, kdo je za touto kategorii. Mohou to být organizace ekonomického, neekonomického zájmu. Není tam jasné rozlišení. Evropská komise se s námi podělila i o ty vlastně určité, určitou časovou progresi či změnu v rámci složení expertní skupin a náš IT odborník se opravdu hloubkově podíval na to, jakým způsobem jsou tato data strukturována. A tam jsme měli problém v rámci těchto databází, které bohužel jsou nekonzistentní, pokud jde o datové vstupy. Některé problémy jsou již známy. Ombudsman dospěl k podobným závěrům, pokud jde o nedostatky databází, takový jeden příklad za všechny. Evropská organizace spotřebitelů BUK která má 25 různých pojmenování v rámci tohoto rejstříku. To znamená, že jsou vlastně ne non-unique členů. 25, nebo promiňte vlastně, 25 um, uh, unique členů, zatímco by to měl být vlastně pouze jeden takový jedinečný člen. A pokud jde o další závěry v rámci transparentnosti, jsou zde určité příklady pokroku, samozřejmě případ od případu. Komise čím dál tím více využívá takový ten projekt otevřeného výběru, mandátu, dále výsledky, které zveřejňuje tendry. Vidíme zde důkazy o tom, že čím dál tím více dochází opravdu k zveřejňování těchto výstupů. Ovšem, bohužel celkové to hodnocení plnění je negativnější, můžeme říci, protože to skutečně není systematický přístup, je to přístup případ od případu. A k dalším závěrům kolega Mark Field, prosím. Děkuji vám. Bez ohledu na eh, připomínky, které se týkaly toho, že bylo dosaženo významného pod kroku v oblasti transparentnosti eh, a vyváženosti expertních skupin v průběhu času, eh, není překvapivé, že zpráva našla také ještě rezervy. Ehm, a já bych si dovolil eh, uvést tři hlavní závěry, které také vysvětlím, protože si uvědomuji nedostatek času. Za prvé, vyšší vyváženost by dokázala překonat některé asymetrie, o nich budu hovořit, přispěla by také k vyšší legitimitě eh, těchto expertních skupin a eh, také by dokázala eh, posílit transparentnost výstupu expertních skupin. Když vezmu všechny tyto aspekty, úvahu, tak první část závěru, lepší rovnováha, vyváženost expertních skupin, abychom dosáhli větších symetrií. To má zásadní význam ehm, jde o to, že vznikne rovnovážné zastoupení odborných skupin, kde budou zástupci občanské společnosti. A právě díky tomu ehm, můžeme ještě jednou zdůraznit, že nejde o výlučnou doménu hospodářských zájmů. Snažíme se tedy informace eh, představit z různých úhlů pohledu, když tam budou za stoupeny i neekonomické sféry. Je to takovou záchranou sítí, takovou pojistkou proti zaujatosti expertních skupin. A samozřejmě také platí, že eh, komisa také v jednotlivých eh, expertních skupinách je právě eh, oprávněná obova mm, protože se tam těžko detekuje zaujatost nebo absence nezaujatosti. A proto převládá názor, že by tam měl skutečně, měla být rovnováha, aby tam byla pluralita názorů. Další závěr, který zpráva zdůrazňuje, je, že rovnovážné nebo vyvážené po, e, složení skupin by zvýšilo jejich legitimitu. Znamená to, že občané velmi Pravděpodobně přijmou myšlenku expertízy, eh, pokud se na ní mohou také podílet, nebo pokud jsou tam všechny zainteresované subjekty se podíleli na výsledku. To je velice důležité, eh, protože pokud eh, tam byly zapojeny různé subjekty, tak i když výsledek je jiný, než třeba občané čekali, legitimita skupiny je zvýrazněna tím, že jsou tam zainteresovány různé skupiny, různé subjekty z různých oblastí. A nakonec další závěr, poslední závěr. Transparentnost zvýší kvalitu expertních znalostí poskytovaných Evropské komisi. A znamená to, že díky tomu bude moci veřejnost sledovat, jak zpráva vzniká a jednotliví odborníci budou moci zprostředkovat své názory a zajistit jejich kvalitu, protože tím, že se zvýší transparentnost, bude možné lépe zkoumat informace, eh, které jsou na zasedáních expertní skupiny a právě tito jednotliví experti zajistí, eh, že kvalita informací je dostatečně přesvědčivá. Eh, to jsou tedy tři hlavní závěry Eh, zprávy. Samozřejmě ta zpráva to probíhá, probírá mnohem podrobně. Já dám kolegům ještě slovo, aby probrali doporučení. Jenom velice stručně máme zde několik doporučení. Jednak rovnováha, transparentnost, ale také efektivita. No, a na úvod bych podotkl, že v těch doporučeních, v duchu doporučení, tedy který leží eh, pod eh, těmito doporučeními. Já chci zdůraznit, že je podstatné, aby i naše zpráva samotná byla vnímána jako vyvážená. My jsme totiž nenalezli v krátkodobém horizontu žádné doklady o tom, že by expertní skupiny eh, vnímaly nebo spadaly do takového toho černobílého obrazu expertních skupin, jak to představují některé organizace z řad občanské společnosti. Zároveň jsme si vědomi toho, že by se našly argumenty, které by svědčily proto, že eh, aby se dále zlepšovala rovnováha a transparentnost. A že dokonce můžeme eh, z práce na těchto aspektech ještě mnohé získat tím, že zlepšíme kvalitu rozhodování na evropské úrovni a to za minimálních vynaložených nákladů. Proto je logické, že stojí za to, aby se Evropská komise a Evropský parlament setkali a hovořili i s ombudsmanem um, o tomto tématu, eh, které je velmi inspirativní a které pomůže sestavit expertní skupiny lépe. K vyváženosti tak jak to doporučuje také ombudsman, doporučujeme, aby tam byli zastoupeni představitelé občanské společnosti. To se týká všech expertních skupin. Všech expertních skupin, kde eh, není členství eh, vyhrazeno eh, pouze pro státní zprávy členských států. Tak všechny ostatní skupiny mají mít tuto participaci z řad občanské společnosti. Proč tomu tak je? Hm, tak jak řekl Mark Field, vzhledem k tomu, že máme alespoň jednoho zástupce ne ekonomických zájmů může být jakousi pojistkou, bezpečnostním mechanismem, který by napravil případnou zaujatost. A veřejnost pak lépe pochopí složení skupin a bude lépe stanoven mandát expertních skupin. Nyní k doporučením v souvislosti s transparentností. Zaměřujeme se na další systémy expertních skupin, například systém ve Spojených státech amerických, kde platí povinnost eh, publikovat všechny výsledky práce expertních skupin. Já myslím, že něco podobného bychom měli zavést tady také v Evropské unii. Pak eh, například prohlášení o finančních zájmech. To je také důležité. Eh, komise odpověděla na dotaz dotaz ombudsmana tím, že zavede postupně systematičtější politiku v oblasti proti konfliktu zájmům. Důležité je každoročně aktualizovat. To je velmi důležité, protože výzkum ukazuje, že eh, bychom si neměli jenom dělat starosti s konfliktem zájmu, naopak by bylo vhodnější, abychom každoročně prováděli kontrolu revizi, protože jedině tak se konfliktům zájmu vyhneme. A nakonec další doporučení, jak tedy zvládat složení expertních skupin ve zprávě. Najdeme několik ukazatelů efektivity ukazují, že se posouváme správným směrem. Například posílená spolupráce mezi generálními ředitelstvími, aby společně vznikla eh, expertní skupina. Ale podstatné je, aby eh, prostředky, které existují, byly vynaloženy také na dozor nad prací těchto skupin, i když jsou eh, omezené, tak je podstatné například opravit nepřesnosti ve složení skupin a podobně. To je něco, co je potřeba napravit a nelze to automatizovat. Další doporučení, lépe pochopit práce a fungování expertních skupin, proto by měly být vydávány každoročně zprávy k expertním skupinám, měla by probíhat nezávislá hodnocení expertních skupin, zde se můžeme opět poučit z jednotlivých členských států, ale také z třetích zemí, které systém expertních skupin mají. A v neposlední řadě, už jsem to zmínil několikrát, měli jsme velmi málo času, abychom vše analyzovali a je to fascinující téma expertních skupin a zjistili jsme řadu oblastí, které by si zasloužily ještě další výzkum využití této kategorie eh, asociace, agentury a podobně nebylo by například moudřejší tam zavést některé jiné kategorie nebo třeba zavést definici eh, toho, kdo se smí registrovat jako asociace nebo združení. Využívání odborných znalostí agentur EU ty nejsou ošetřeny horizontálními pravidly, nespadají pod ně. Proto by bylo vhodné zvážit, jak eh, řeší vyváženost a transparentnost právě tyto agentury. A na úvod jsem také zmínil, že došlo k poklesu v počtu eh, expertních skupin na 800 ehm, z, něk, z, z téměř tisíce a podobně. Ehm, jak tedy eh, využívá komise ehm, možnosti transparentnosti a vyváženosti? Se to projevuje na počtu skupin a na závěr ještě jednou bych rád zdůraznil, ono to vyplynulo také ze studií a také ze zpětné vazby organizací občanské společnosti i z práce jednotlivých generálních ředitelství, že je důležité eh, zapojit občanskou společnost a její organizace do práce expertních skupin co nejdříve. Samozřejmě může tam být problém s prostředky. Organizace občanské společnosti mají problém zapojit se smysluplným způsobem do expertních skupin. Měli bychom tedy uvažovat o tom, jak organizacím, nevládním organizacím pomáhat, eh, aby se mohli účastnit a ta jejich účast byla trvale udržitelná. Děkuji vám. Děkuji, pane Blomere a Fielde. Zajímavá, důležitá studie a já chci eh, při, připomnět, eh, připomenout, jak vlastně to celé vzniklo. Vítám kolegyni z výboru pro rozpočet, paní Triple Eh, loni padl pozměňovací návrh, kdy jsme žádali více transparentnost, eh, co se týče těchto zájmových skupin a tato studie je jedním z výsledků. Paní Triple, já bych vám rád, eh, ráda dala slovo, potom Denis Dajong a potom další. Děkuji. Ano, mnozí z našich kolegů řekli v uplynulých letech, že máme problémy se složením expertních skupin a nebyli jsme spokojeni tedy s vyvážeností a transparentností, nebyly takové, jako bychom si přáli a proto jsme stáli o tu studii. Já jsem velice vděčná, protože teď můžeme říci, protože ten výzkum firmy Blumeyer a Sons a dnes pan Field a pan Blumeyer a kolega Denis de Jong sehráli aktivní úlohu v tomto postupu prezentovaná studie zcela jasně tvrd, praví, že kritika má a mých kolegů dalších z Evropského parlamentu, ale i nevládních organizací, odborů a mnoha dalších, eh, takto kritika byla vyslovována mnoho let, stále je a eh, <clears throat> zcela oprávněná. Komise eh, pokračuje i v v ustanování expertních skupin, eh, které nejsou vyváženy a nejsou transparentní. Eh, studie zcela jasně praví, cituji, že přes vešk- určitý pokrok. Komise eh, ani nadále neplní požadavky Evropského parlamentu na vyváženost a transparentnost studie je proto jasným signálem pro Evropskou komisi, musí jednat. Potřebujeme eh, vážný proces eh, reform, jasná pravidla pro vyváženost a transparentnost. Komise, která se veřejně přihlásila k transparentnosti, musí tedy jednat. Eh, tento pokrok se musí dostavit v nadcházejících měsících. Pakliže ne, parlament musí ukázat své závazky a maximální eh, tlakem přinutit komisi k nezbytné reformě. To, co jsme dnes vyslechli, bylo velice užitečné, protože vidíme, že bylo dosaženo malého pokroku, zdaleka ne dost. My potřebujeme udělat víc, a proto musíme pokračovat a parlament musí sehrávat zcela aktivní Eh, roli eh, ve změně složení těchto expertních skupin. Eh, děkuji výzkumníkům a děkuji také všem kolegům, kteří se tak hlasitě k tomu tématu vyjadřovali. Děkuji, kolega Denis de Jong. Děkuji, paní předsedající. Já nejprve chci především poděkovat výzkumníkům Máme tady různé studie, ale toto je výtečná studie, skutečně nestraná. Od počátku ten výzkum se snaží o nestranost a přistupuje bez předsudků k tomu, jak studie vlastně dopadne. Eh, proběhl neformální dialog eh, s komisí a ten probíhal do doby před asi dvěma lety eh, se týkalo vlastně rezervy rozpočtu, vedl jej eh, výbor pro rozpočet a eh, podobně naladění poslanci. A i tehdy jsme tvrdili, že existuje řada signálů, že chybí transparentnost, chybí vyváženost v těch expertních skupinách a komise vůbec nereagovala, když jsme se na ní obrátili. Potom probíhal tedy neformál, neformální dialog, ten vedl k určitým výsledkům, ale v té době jsme se všichni domnívali, že služby komise a komise sama jsou skutečně ochotny učinit nějaké kroky a situaci změnit. Poté, po tomto období, to bylo asi před dvěma lety, jsme tedy požádali o výsledky a já sám jsem dostal určité informace o eh, expertních skupinách eh, ze eh, různých generálních ředitelství. To bylo mnoho tedy informací pro jednoho poslance. Můj tým se velice snažil se tím vším probrat, ale viděli jsme vlastně, že to není dobré a eh, setkali jsme se stejnými metodologickými problémy jako sami výzkumníci. Je tedy na komisi, když má parlament nějaký problém s tím, jak se věci řídí, aby nám poskytla doplňkové informace. Takže už tehdy bylo zcela symptomatické, že ten dialog stagnoval. A musím se také přiznat, že za uplynulý rok a půl došlo k určitým obecným vyjádřením, ale nepodařilo se nám dosáhnout žádného pokroku, co se týče nějaké, nějakých neformálních kontaktů. To potom vedlo tedy k té obnovené iniciativě loni. Takže je to vážná věc, je to vážná věc i pro výbor pro rozpočtovou kontrolu, protože výzkumníci již eh, upozornili, že jde o eh, účinnost eh, vynakládání zdrojů a také jde o legitimitu. Když pomyslíme na veškeré peníze, které musíme vynakládat na komunikační strategie, tak aby se Evropská unie přiblížila k občanům, a pakliže ale jsou občané, kteří mají zájem o nějaké téma a mohli by přispět pomoci komisi vytvářet kvalitní návrhy, které vycházejí z reality, vycházejí z potřeb společnosti a narážejí na byrokracii, protože nevědí o expertních skupinách, o jejich možnostech a když se o tom dozvědí, tak ta skupina expertů nemusí být otevřená, aby se na ní mohli obrátit. A za třetí, když eh, tedy si nezoufají, tak je to stojí mnoho peněz, protože musí přijet do Bruselu a musí tady přespávat. A to je velice nákladné, jenže je zapotřebí učinit mnoho přípravné práce a to ten svět venku vůbec eh, neví. My neustále žádáme komisi, aby to všechno dala na webové stránky, ale komise neexistuje. A proto se tyto možnosti nevyužíva, nevyužívají. Nevím, o co jde. Možná, možná, že problém je tedy v interní organizaci komise, kdy generální tajemník nechce vlastně nějakým způsobem rozkazovat různým generálním ředitelstvím, že jsou autonomní tato generální ředitelství, že každé má svou vlastní politiku, která vlastně eh, podléhá horizontálním pravidlům a ta jsou vágní, ale žádný pokrok. Neboli my tady nemáme dost času, já bych mohl ještě asi půl hodiny hovořit o tom detailu všeho toho dialogu, co už vlastně v něm zaznělo, ale vy jako předsedající víte velice dobře, o co tam šlo. Závěrem chci jenom říci, že tento výbor společně s výborem pro rozpočet by skutečně měl vypracovat zprávu na toto téma a já to zítra navrhnu koordinátorům, abychom vypracovali zprávu z vlastní iniciativy na toto téma a zaměříme se na legitimitu a e, účinnost jako hlavní cíle pomocí transparentnosti a e, vyváženosti expertních skupin. Je to velice důležité, protože expertní skupiny mají obrovský vliv na legislativní návrhy komise, proto se to jednou proždy musí nastavit správně. Děkuji. Děkuji. Já mám dva kolegy, kteří se hlásí o slovo a prosím, abyste nemluvili déle než dvě minuty každý, protože slovo musíme dát ještě komisi a potom ještě znovu výzkumníkům. Takže pan Zdechovský dvě minuty. Já moc krát děkuji za slovo. Já bych chtěl zareagovat na tu eh, debatu a trošku navázat na Denise de Jonga. A děkuji výzkumníkům za to, za eh, závěry, které nám dodali, protože to, co říkáte, to bychom mohli uplatnit i na některé evropské agentury, které my máme jako Evropská unie problém téměř ve všech komisích, na které se koukneme. A když se kouknete potom na, na agentury speciálně, kde vidíte, že se zabývají třeba farmaceutickými výrobky nebo potravinovými, tak slovo transparentnost je slovo, které se objevuje velmi často v závěrech Evropského účetního dvoru jako nedostatečné. A tady bych rád upozornil právě na závěry e, ombudsmanky. Když se koukneme na stranu 1948 a 64 vaší studie, které jsem si tady speciálně vytáhl a podtrhl, tak vlastně kdyby pouze byly akceptovány tyto doporučení, tak výrazně by přispěly k transparentnosti. Já sám jsem se pokoušel najít třeba u některých komisí jejich program nebo závěry, o čem jednali. Bohužel ta transparentnost je velmi malá a je potřeba opravdu, aby parlament a speciálně tato naše komise tlačila na to, aby se eh, věci týkající se expertních skupin, skupin ztransparentnily a změnily. Já to vnímám jako velikánský, úrok, eh, jako velikánský úkol pro naší komisi a já věřím, že do roku 2019, kdy kon, skončí náš mandát, v tomto výrazně pokročíme. Frau Kollegin Ayala Sender, zwei Minuten. Pani kolegyně Ayala Sender, dvě minuty. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, a rovněž dovolte, abych poděkovala autorům této studie, protože v tak krátkém čase se zhostili tohoto nesmírně komplikovaného tématu, poskytli mnoho prvků detailů, elementů a proto, jestli dovolíte, ano, samozřejmě, že je velice obtížné dosáhnout i určitého geografického zastoupení. Jsou zde různé evropské politiky, dopad těchto politik, potom na to složení, kdy se podíváme na dopravu nebo ostatní sektory. Ano, jistě v různých zemích to vypadá různě, víte, ono upřímně řečeno, někteř, v některých případech možná ti, ti experti, odborníci, kteří dělají určitá rozhodnutí, určitých tenderech, odkud vlastně pochází a tak dále. Můžeme se podívat na stranu číslo 4, je tam, zmiňujeme tam 28 členských států, 5% z tohoto čísla. Ovšem já bych ráda věděla, máte tam členské země, kandidátské země, bohužel tam nevidíme dostatečnou transparentnost ani u tohoto zastoupení různých expertů, odborových svazů, různých zájmových skupin, jaké je geografické zastoupení, jaký je, jaká je geografická rovnováha mezi těmito um, odborníky, potom jaký to má dopad na eh, rozhodnutí, na konečná rozhodnutí, dále je to občanská společnost, zastoupení občanské společnosti, dále jsou tam nevládní organizace, ovšem v oblasti dopravy a mm, životního prostředí. Někdy to vypadá sice jako nevládní organizace, ovšem může to být nepřímo mm, subvencováno <laughs> jako vláda, že? Takže to prostě, nebo jsou tam různé agentury, například evropské agentury, definice v této oblasti. Dále jsou to odborové svazy, zde bych se ráda zeptala, ano, jsou tam různé korporace, proč je to tam například, proč je tam určitá asociace s odborovými svazy, proč je to tam, vidím zde určité propojení mezi těmito skupinami, proč, nebo jak se dospěli k tomuto propojení a rovněž došlo, byste hovořili o tom, že došlo ke snížení poštu těch expertních skupin asi na polovinu, nevím, zda hovoříme o těch expertních skupinách, expertních, eh, těch externích expertních skupinách, eh, to znamená, že ano, je možná trochu věnovat pozornost rozdílu uplatňování jednotlivých kritérií. To, co řekla paní Trupel, pan de Jong, ráda bych to zúraznila, zároveň jim poděkovala za to, že se zhostili této iniciativy. Takže rovněž, abychom měli jasná kritéria, tak abychom měli určitý rámec a plnou transparentnost využívání těchto eh, kritérií. Děkujeme. Pan Klaus má slovo za Evropskou komisi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, komise se domnívá, že studie je velmi užitečná a také, že se dotýká prvků, Eh, na něž se shodneme, že jsou odůvodněné. A jsou tam také další prvky, které však za oprávněné nepovažujeme. Prvky, které jsou na místě, jsou oprávněné, odůvodněné, jsou oblasti obav, kde již proběhly nějaké kroky, nějaké činnosti za posledních pár let Obvykle to bylo v úzké koordinaci a spolupráci s parlamentem, zvláště formou neformálního dialogu. A pak jsou také oblasti, kde již činnosti probíhají bezprostředně a ty oblasti naleznete vyjmenované a vysvětlené ehm, do, v dopisu z 29. května ombudsmanem. A Horizontálně bych zmínil jednu záležitost, kterou pan Blumajer dnes nezmínil, nebo si to alespoň nevybavuji. A to, že studie začíná tím, že kritizuje horizontální pravidla e, a fakt, že nejsou právně závazná, protože jde o pravidla interní. A interní pravidla, tak jak existují a tak jak se v současné době revidují, protože nás čeká velmi brzy nový soubor horizontálních pravidel, byla přijata komisí. To znamená, že jde o závazná pravidla, která jsou závazná pro ty, kteří je aplikují. A to jsou služby komise. Zde tedy hovoříme o konzultativních orgánech služeb Evropské komise. Z definice tedy toto jsou interní pravidla, nejsou to orientační dokumenty, e, jsou to formálně přijaté dokumenty Evropskou komisí a tudíž jsou závazné. Transparentnost zaznělo tady, a to také patří k zjištěním studie, že k hlavním nedostatkům systému expertních skupin v komisi je právě málo transparentnosti. Nicméně od března 2012 máme závazek vůči parlamentu zajistit plnou transparentnost, pokud jde o všechny výstupy, a to je terminologie studie samotné, a my ten požadavek eh, plníme. Transparentnost se týká veškerých dokumentů, které jsou připravovány či projednávány v expertních skupinách, zápisy z jednání, programy jednání a podobně. A je tam jedno, aspoň doufám, že jde o nedorozumění, kdy jsou kritizovány expertní skupiny komise, protože jejich jednání jsou důvěrná. Ale samotná být diskusemi. Eh, nejsou to zápisy z jednání. Faktem je, že normální zasedání expertní skupiny probíhá eh, v důvěrném prostředí. Znamená to, že členové expertní skupiny musí mít možnost vyměňovat si informace, diskutovat v situaci, kde panuje vzájemná důvěra. To znamená, běžně platí zásada, že taková expertní skupina se setkává a diskutuje eh, důvěrně se zavřenými dveřmi. Eh, to však ale neznamená, že se nikdo nedozví výsledky takového jednání. Všechny ty informace, zápisy z jednání a podobně se dají najít již dnes eh, v registru expertních skupin nebo je tam link z registru expertních skupin na relevantní generální ředitelství, ale tady ta transparentnost nekončí. Toto už je současná praxe a když studie říká, že není zajištěna transparentnost výstupu práce expertních skupin, tak mohu jenom říci, že to není pravda. Ale tady transparentnost nekončí. Dostáváme se k bodu, kde si myslíme, že studie skutečně eh, má přesvědčivé zjištění a to se týká přesnosti a spolehlivosti vstupu údajů do registru. A tak, jak tady dnes všichni sedíme, procházíme procesem zásadní rekonstrukce registru a ten registr vznikne v nové verzi a ta nová verze vyjde za pár měsíců v prvním kvartále příštího roku. Co tedy děláme? Provádíme kompletní revizi registru, například definice významu association, združení asociace, rozlišíme, rozdělíme, abyste všichni viděli, že nejde jenom o asociaci, ale zástupci akademických kruhů, nevládní organizace, právní firma a podobně. Všechny tyto informace budete mít v budoucnu k dispozici. A to tež lze říci také o rozdělení zájmů politických oblastí. Vše bude v tom tedy smysluplnější a konkrétnější v novém registru. A my jsme už tyto informace avizovali eh, v dopisu komisaře Timmermanse. To není tedy nic nového pod sluncem. A další prvek, kde jsme zvýšili transparentnost v registru expertních skupin, jsme také podle té nové verze zavedli eh, propojení mezi registrem transparentnosti a registrem expertních skupin. V budoucnosti tedy členové expertních skupin, kteří eh, jsou tam z titulu zastupování určitého zájmu, finančního trhu, automobilového průmyslu, cokoliv, anebo asociaci v dnešním slova smyslu, budou muset být uh, registrováni v rejstříku transparentnosti, tak, aby se mohli stát členem expertní skupiny. Tady tedy ohlašuji zásadní zlepšení v oblasti transparentnosti. Konflikt zájmu. To byla také oblast, o níž se hovořilo. Studie popisuje absenci systematického přístupu, hodnocení expertních skupin a tady musíme uznat, že je to pravda. My jsme provedli poměrně zásadní um, takový úklid, ale teprve dnes, když revidujeme a přehodnocujeme pravidla, zavádíme horizontální systém hodnocení konfliktu zájmů pro členy, kteří se účastní osobně um, a jednají nezávisle ve veřejném zájmu. A toto bude dalším novým rysem. A tito budoucí členové expertních skupin, kteří se budou do práce takto zapojovat, budou muset vyplnit formulář prohlášení finančních zájmů a to se vše bude také v rejstříku expertních skupin eh, publikovat. To je také nový risk, který zavedeme v nejbližší budoucnosti. A co se týče vyváženého složení skupin, chci zdůraznit na úvod, že obrázek, tak jak se e, popisuje, neodpovídá realie. Když jsme konkrétně kritizováni ke konkrétní skupině, tak to proskoumáme, ověříme a obrázek bývá často velmi odlišný drtivou, drtivá většina expertních skupin má vyvážené složení. Tam, kde tomu tak není, a takové případy jsou, musíme to uznat, se musíme také zaměřit na příčiny, proč tomu tak není, proč ta skupina není vyvážená. Děkuji panu Blimajerovi, že některé z těch příčin také zmínil. Protože eh, Řeknu to na závěr. Ano, komise při výběru členů expertní skupiny musí samozřejmě brát v potaz konkrétní úkol, který skupina má plnit, jaké expertní znalosti komise potřebuje. A když komise pak vyhlašuje výběrové řízení a nedostane žádosti, které by splnily ty kritéria, tak co můžeme udělat? Máme řadu případů, eh, tedy, že buď nebylo vyjádřeno dostatek zájmu, nebylo dostatek žádostí z různých oblastí, eh, anebo to byly odpovědi, které neodpovídaly expertním znalostem. Eh, a komise je tedy zavázána dodržování zásady vyváženého zastoupení ale estetická fixace zadat tam nějaký číselný poměr by ten problém nevyřešila. Problémy zdrojů v ob v nevládních organizacích, organizacích občanské společnosti existují. Ty problémy vidíme také a jedna cesta, jak to řešit, by byla eh, zaměřit se na zastřešující organizace občanských eh, společností a využít jejich národních členů, členů z jednotlivých států, eh, kteří by se podíleli na práci expertních skupin komise. To je postup, který bychom doporučovali protože zcela jistě se potýkáme s nedostatkem zdrojů. tedy nestanovovat statickou zásadu nějakých číselných poměrů, vyváženosti, ale, a to je nový rys podle nových horizontálních pravidel, zavede komise, a studie také říká, že tomu tak není, protože to není nyní, komise zavede systematicky uh, Eh, mm, povinná eh, výběrová řízení na experty komise. Bude to již povinný požadavek pro všechny expertní skupiny a na tom základě pak eh, budou skupiny sestavovány. Díky tomu bude zajištěna plná transparentnost a zároveň bude mít komise příležitost podrobně stanovit požadavky a my je samozřejmě tedy stanovíme, vypíšeme, řekneme, jaké vstupy potřebujeme z biznesu, z občanské společnosti, z akademických kruhů a podobně. A já si myslím, že bych měl své vystoupení ukončit Chtěl bych jenom doplnit, že zvláštní e, dávky se občas používají, ale ne příliš často, jinak už by nebyly zvláštní nebo mimořádné, ale tam, kde jsou splněné požadavky, lze tyto dávky využít. A na úplný závěr, proč jsme měli 1600 skupin v roce 2006 a pouhých 800 takových skupin v letošním roce. Odpověď je prostá. Rejstřík expertních skupin vznikl v roce 2005 a v roce 2006, tedy krátce po vzniku tohoto rejstříku, jsme provedli takový screening prověření skupiny, protože tam byla spousta spících skupin, které byly jenom na papíře a v praxi nic nedělali. Mrtvé duše to byly. Proto jsme museli provést eh, toto pročištění a výsledkem je těch 800 skupin, což jsou skutečné aktivní expertní skupiny, čili žádné spiknutí tady neproběhlo. Je to poměrně prosté vysvětlení. Doufám, že jsem odpověděl na dotazy. Ano, děkuji. Eh, vážíme si toho, že se nám jednou dostalo opravdových odpovědí. Děkuji vám. Děkuji eh, tlumočníkům za přesčas, který nám umožnili a my ukončíme schůzi v angličtině a eh, děkuji tedy tlumočníkům. This, this uh, union's uh, question of Mrs. Ayala Sender Um, just a couple of comments from, from me before I hand over. Certainly to welcome the uh,